Can we start, please? We are... Takže pustíme se do práce, už tak máme spoždění a není tady tolik poslanců a, a je a, e, riziko, že odejdou i ti, a, e, kteří tu jsou. Několik minut a, e, tady zastoupím předsedu a místo předsedy výboru, tak se vítám vás tady všechny stejně tak jako v naše obecenstvo. Cílem našeho dnešního zasedání je představit e, část práce, e, kterou zadala naš, zadal náš výbor. Tyto studie představují e, důležitou součást našeho na, našeho zjišťování faktu a dnes se budeme věnovat třím te, eh, třem tématům. Zlatá víza, zlaté pasy, a eh, potom praní špinavých peněz a rizika zdaňových úniků v eh, svobodných přístavech a celních mm, skladech a potom přehled schránkových společností v EU. E v pondělí jsme měli slyšení ke zlatým přístavům a ke, svobodným, ke zlatým vízům a svobodným přístavům a to bylo velice zajímavé a teď budeme pokračovat. Vítám tady na prvním panel paní Amandine Scherer, která nám představí studii, jsou eh, studii kolegy jejího Elodie Tyrion, ne, to je francouzsky, eh, eh, provedenou k tématu zlatá víza a zlaté pasy. Údajně dostaneme nějaká čísla, která nám chyběla v pondělí, takže bez eh, dalších okolků vám předám slovo k vaší prezentaci. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a přeji vám všem eh, dobré odpoledne. Jak všichni víte, zlatá víza a zlaté pasy jsou velice žhavé téma. Na tomto slajdu jsme uvedli ilustraci toho, jak eh, to eh, funguje. A ty zprávy jsou tady eh, ze včerejška, takže jsme velice rádi, že Rody a já vám tady dnes můžeme představit tuto studii. Děkuji za pozvání. Všechno, co jsme slyšeli k občanství a pobytu prostřednictvím investic, Eh, víme, že tady hovoříme o případech korupce, praní špinavých peněz a střetu eh, zájmu. Čím více o, o, tom, o toho víme, eh, tak tím méně se to zdá úctyhodné, ale také to vyvolává velký zmatek a není úplně jasné, o čem tady hovoříme. Takže teď si vyjasníme několik věcí. V naší studii jsme se zaměřili na neunijní investoři, kteří musí něco zaplatit. Proto jsme odsud vyloučili ty systémy, které nespecifikují minimální částku a ty, které jsou typic, jako typicky podnikatelská víza. Také jsme vyloučili virtuální pobyt, který je teď nabízen v jednočenském státě také jsme sem vyloučili naturalizaci na základě zvláštních výsledků, zvláštních úspěchů. Samozřejmě to představuje zásadní problémy, pokud je o transparentnost, ale každopádně není to takový, to takové typické občanství a pobyt za investice. Abych to řekla velice jednoduše, ta, ty systémy můžeme definovat následovně. Výměnou za podstatnou investici Eh, občanství eh, nebo eh, pobyt. A tento proces je jasně stanoven zákonem. Takže je spousta informací na internetu nebo v médiích o těchto programech a může to, mohou být matoucí anebo dokonce protichůdné, protože jsme se vždycky opírali o oficiální dokumentaci. Ještě se, než, než se do toho pustíme, tak bychom chtěli vyjasnit poslední věc. Často slycháme, že eh, díky tomuto eh, se ti lidé dostanou do celé EU. Takže za prvé, eh, získání povolení k pobytu nepřináší tolik práv jako v občanství, takže musíme rozlišovat tyto dva různé programy. To má zásadní dopad v EU. Za druhé, mm, mm, získání povolení pobytu k členskému státu eh, nepřináší automaticky eh, právo eh, pobývat jinde v EU. Podle evropského práva z pobytu Nejdříve musí občan třetí země žít pět let v dané zemi. A některá, některé pobyty nevyžadují tento fyzický pobyt, takže nenaplňují ani tuto podmínku. A zjistili jsme tedy, že 18 členských států v současné době mají nějaký, eh, nějaký program eh, výměny eh, občanství nebo pobytu za investice. Kromě toho čtyři členské státy toto nabízejí ještě vedle nebo nad rámec normálních programů získání pobytu. Zjistili jsme ovšem, že jsou eh, mezi těmito programy zásadní eh, rozdíly. Za prvé, povaha a objem investic se zásadně liší mezi ženskými státy. Některé členské státy eh, dávají dočasné povolení k pobytu, některé k trvalému pobytu a některé občanství. Některé vyžadují fyzickou přítomnost na území, některé ne. Takže se podívejme podrobněji do té metodiky, kterou jsme používali. Abychom eh, eh, zjistili eh, všechny ty podrobnosti, tak jsme na, druhou, tak jsme na jednu stranu zjišťovali, tedy vážili ty povinnosti žadatelů a na druhou stranu udělená práva a všechny, všechny ta příslušná data jsou k dispozici. A teď se podívejme na ta hlavní kritéria, která jsme použili ve studii. Měli jsme tady několik kritérií, která souvisela s, tu, s těmi požadavky na žadatele. Za prvé je tady povinnost investice a požadavek fyzické přítomnosti. Druhý soubor dat se týkal kritérií v nabízených díky získanému statu. Za statusu díky mobilitě a díky daňovému statusu <clears throat> Takže tady vidíme, eh, že to se zásadně týká, to je ten daňový eh, rozměr. A toho eh, se často jiné zprávy o tomto tématu nedotýkají. My jsme tady vytvořili tuto tabulku, ve které jsou všechna kritéria nastíněna. Jak vidíte snadno, tato metodika nám umožnila najít ta, ty systémy nebo ty programy, které mají nejmenší požadavky a největší, dávají největší práva to je vpravo nahoře. Čili tohle eh, jsou Bulharsko, Kypr, eh, Estonsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Malta a Portugalsko. To, znamená, to neznamená, že všechny ty ostatní programy eh, nepředstavují žádný problém, zejména pokud je o transparentnost. Ale naším cílem bylo znovu spojit širokou škálu kritérií, včetně těch, která se týkají Eh, zdanění. Eh, ty programy mají následující společné prvky. Eh, vyžadují si nulovou nebo velice nízkou fyzickou přítomnost na území. Ty investice jsou převážně pasivní a, a mohou být poměrně nízké. Mohou být ekvivalentem ceny Porsche nebo dokonce takového výprodejového Ferrari. Některé eh, nabízejí eh, mm, bezvízový styk eh, v rámci Schengenu, zatímco jiné dávají občanství. Dostat povolení k pobytu umožňuje přístup k velice příznivým daňovým režimům. Znamená to nízkou daň z osobního příjmu, jako je v Bulharsku, Estonsku a Lotyšsku. A také to nabízí daňový eh, režim, eh, který eh, výjímá ze zdanění příjmy ze zahraničí, jako je v Itálii, Maltě a v Portugalsku, ale také teď, tedy, tedy, pardon, na Kypru, Irsku, v Maltě a Portugalsku, ale teď je to také i v Itálii. Takže my jsme zjistili, že v Lotyšsku 40 všech eh, povolení pobytu eh, bylo uděleno eh, právě prostřednictvím toho mm, programu pobytů za peníze. Jenom 50 všech naturalizací na Maltě v roce 2016 bylo právě uděláno takto prostřednictvím toho investičního programu. My jsme studovali všechny ty podrobnosti, ale teď se chceme zaměřit na dvě věci. Za prvé a riziko související s těmito programy a potom i jaké mají dopady. Za prvé rizika. Hm. Jak všichni víte, ty kontroly, pokud jde o bezúhonost žadatelů a původ jejich prostředků, hm, byly hodně spochybněny. Důležité je říci, že případy přímo související s těmito programy Eh, vyvolali eh, přímá formální vyšetřování na národní i unijní úrovni, takže nelze eh, popírat, že toto je prostor pro praní špinavých peněz a korupci. Všechny ty aspekty jsou dobře zdokumentovány. Jeden aspekt, o kterém bychom tady rádi pohovořili, je riziko, které to přináší pro daňovou transparentnost, protože o to vám tady na výboru jde. Ono je samozřejmě velice obtížné kvantifikovat počet Eh, lidí, kteří eh, o toto eh, žádají z daňových důvodů, můžeme jistě říci, že daňové faktory jsou důležitým, důležitým faktorem. Samozřejmě lze to také použít k obejití společných standardů výkaznictví CRS, jak jste slyšeli v pondělí. Ty programy, o kterých jsme hovořili, eh, jsou zejména eh, rizikové z, deň, z hlediska daňové transparentnosti. A to proto, že nestanovují eh, žádné nebo minimální požadavky na přítomnost v jurisdikci. Daňový poplatník tím, že získá právo na pobyt nebo občanství, může předložit některé ty klíčové dokumenty, jako E, i když e, nikdy e, tam necestuje do té jurisdikce. Pět z těch programů, o kterých jsme hovořili, nabízejí investorovi možnost vynětí zdanění z cizích, tedy z příjmů zahraničí. Tady toto je velice podstatné. To riziko je mimořádně akutní v Kypru. To je členský stát, který se účastní v CRS, ale nevyměňuje si informace eh, mm, recipročně. Tady bychom rádi eh, trvali na tom, že je třeba zvláštní pozornost věnovat eh, těto výměně informací, protože to je důležité nejenom proto, abychom si, se vyhnuli dvojímu zdanění, ale je také důležité, abychom se vyhnuli dvojímu nezdanění. Takže teď se podívejme na dopad těchto programů. A tady se zaměříme zejména na hospodářský dopad na úrovni členských států, ale v té studii e, se zabýváme také sociálně politickým dopadem. Nelze popřít, že e, tady e, to vytváří důležitý mm, přínos národní pokladně v krátkodobém horizontu. V některých zemích se tohleto otevřelo zejména k překonání hospodářské krize, ovšem dlouhodobě Eh, výnosy z těchto investic jsou poměrně nejisté. Za prvé, jak už bylo řečeno dříve, neexistuje žádná povinnost, aby ten eh, nový eh, občan vlastně žil v té zemi nebo aby se tam stal daňovým rezidentem. Proto rozsah, hm, o, jaký tato investice rozšíří daňový, daňovou základnu, je poměrně nejistý. Za druhé, eh, ty programy, o kterých jsme, na které jsme se zaměřili, nevytváří žádná pracovní místa. A ti, kteří eh, chtějí eh, podpořit nemovitostní sektor, samozřejmě budou říkat, že to vytváří pracovní místa, ale také to vytváří velký tlak na stavebním trhu a může se také vytvořit bublina na realitním trhu spekulativní. Dále, pokud členský stát se spolehá příliš na výnosy z těchto programu, tak je najednou eh, eh, ohrožena i jeho makroekonomická odolnost. Eh, takže z zlatého dolu se může stát i minové pole a když posuzujeme některé ty programy, tak, to, tak vidíme, že opravdu i lze spochybnit některé ty přínosy pro ekonomiku. Takže co může EU udělat? Na první pohled by se dalo říci, že Evropská unie nemá kompetenci v této věci. Ovšem, eh, právní eh, princip eh, upřímné a loajální spolupráce může přijít s s rozporem vůči tomuto, zejména vzhledem k udělování občanství, protože to přináší určitá rizika. Proto to o, o udělování v, o občanství nemůže být aplikováno na zbytek EU. A je celá řada oblastí, kde EU může hrát svoji roli. Za prvé, ty e, stávaj, ten stávající rámec proti praní špinavých peněz je poměrně robustní. E, směrnice FIP jasně ukazuje, e, že tyto programy jsou rizikové a řádná implementace souvisejících ustanovení, do, která, musí, která musí být transponována a do ledna 2020 bude klíčová. Komise by mohla vyhodnotit efektivitu eh, eh, těch eh, postupů v přeskumu ze strany členských států u budoucích žadatelů a mohla by to udělat podobně, jako to udělala EBA na Maltě. Za druhé, pokud jde o daňovou transparentnost, komise může doporučit ty správné postupy v souvislosti s standardy OECD do značné míry, eh, jak už to včera eh, napsala OECD ve svých eh, doporučeních, stávající, aplikace stávajících přeskumných postupů může pomoci systémové, tedy přístup k posuzování systému eh, rizika může být také eh, velice užitečný. Za třetí, eh, ochrana oznamovatelů trestné činnosti na EU. Ti často sehrávají velice důležitou roli při odhalování nekalostí Potom je třeba eh, zavést eh, v eh, rámec řízení, který bude postaven na odpovědnosti, to znamená sběr dat na úrovni členských států, ale také na úrovni EU. Je to také pro zajištění transparentnosti a také k tomu, aby Evropská unie mohla lépe posoudit náklady a přínosy těchto programů, což zatím nemůžeme. A poslední věc, pokud Eh, občanství a pobyty se dále budou dávat za investice. Eh, cíl eh, jejich hospodářského přínosu by musí být vyvážen s těmi riziky, která to obnáší a taky dopady na veřejné mění. Lze to vnímat i jako odchýlení se od těch tradičních diskriminačních, tedy migračních cest a je to jako diskriminaci. Zde dosažení té správné rovnováhy je k, eh, důležité k zachování sociální spravedlnosti. Děkuji vám a rádi odpovíme na jakékoliv vaše dotazy. Děkujeme. To skutečně byla úžasná prezentace, alespoň z mého pohledu, než samozřejmě nejprve mě samozřejmě nahradí pan předseda výboru text, ale EPP má zpravodaje a já jsem zpravodajem za EPP my můžeme položit otázku, ovšem já bych spíše takovou poznámku, že je opravdu velice obtížné nalézt nějaké benefity pro tyto země v rámci těchto programů. To znamená, že ta logika skutečně to je něco, jak, co skutečně vlastně neexistuje, já nevím, pro developery například v americkém krizi, když mohli prodávat například reality zahraničním zájemcům a tím získali je možnost pobytu a tak dále. Ale já se chci teda zeptat, za vůbec takové programy existují, protože v podstatě z hlediska nějakého ekonomického hodnocení to nemá smysl. To je moje otázka a poznámka a zároveň teda požádám Eh, já odejdu na několik minutek a nahradí mě místo předsedkyně našeho výboru. Takže já se omlouvám, omlouvám se eh, všem i našim panelistům, sekretariátu za to, že jsem dorazila pozdě. Skutečně to byla moje vlastní chyba. Myslela jsem, že začínáme později až půl, takže děkuji kolegovi Niedermayerovi za to, že se ujal vedení schůze. No a nyní již bez zbytečného prodlení další řečník, nebo jak to bude vypadat? Takže já se omlouvám, omlouvám se, já jsem si to vůbec neuvědomila, že vlastně nejprve budeme mít možnost odpovídat na otázky. To znamená, první otázka byla ze strany pana Niedermayera a panelisté mohou odpovědět. Ano, děkuji. My jsme se v této studii snažili nějakým způsobem hodnotit ekonomický dopad, včetně možných benefitů nějakého užitku pro daný členský stát v rámci HDP například. My máme určité odhady 9,2 miliardy eur, to znamená ten přímý přítok do ekonomiky daného členského státu. Nebyli jsme ale schopni zhodnotit, zda tyto investice nějakým způsobem skutečně jsou investovány v rámci, nebo by byly investovány do tohoto státu bez tohoto konkrétního programu. Čili tu číslo máme k dispozici, ale nejsme schopni říci, že v podstatě tyto investice tam připluli jaksi do té země pouze díky tomuto programu. Otázka další, ale mimo mikrofon, odpověď zní ano. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Van Kendeláre se přihlásil. Není zde kolega? Takže Nina Gil má slovo. Děkuji. Ráda bych poděkovala za vaše prezentace. To je takový docela smutný obrázek a je to fenomen, který je rozšířený. Můj kolega zde byl nesmírně šokován, překvapen, když jste se zmínila o některých těch konkrétních číslech. My se samozřejmě díváme i na to, co reportoval Global Witness, přišli s podobnými čísly. Celkově řečeno, v EU máme 6 tisíc nových občanů a asi 100 tisíc nových trvalých pobytů prostřednictvím programu Zlatých víz v posledním desetiletí. Díky této metodě různé členské státy přilákají 25 miliard zahraničních investic. Členské státy skutečně jak si soutěží mezi sebou, pokud jde o nabízení těchto občanství nebo rezidencí, pobytu a tak dále, tím co možná je atraktivnějším způsobem. Ale když se podíváme na ten hlavní problém, o kterém se všude hovoří, v současné době to jsou uprchlíci. A zdá se, že zde existují opravdu dvojí standardy, pokrytecké standardy u o uprchlíku hovořím, musíte mít občanské dovednosti, znalosti, projít testy a tak dále. A najednou, když jste dostatečně bohatí, tak do zadané země přijdete a dostanete občanství bez jakýchkoliv těchto dalších testů a podobně. Čili já opravdu mám obrovské obavy v tomto ohledu, proč zde máme tento systém dvojího standardu. Ale to, co zajímá náš výbor, naše obavy a chci eh, objasnit, že nejsem proti tomu, aby členské země lákaly investice do svých zemí, to rozhodně ne. Nechci, abyste mě špatně pochopili. Jde o určitou soutěž eh, v rámci udělení občanství na základě těchto dvojích standardů. Má velká obava v tomto ohledu je následující. Některé členské státy jsou závislé na těchto programech. Může to vést k určité finanční nestabilitě dané země? Já nevím. Ráda bych prostřednictvím vašeho výzkumu a analýz zjistila, zda jsou zde i jiné obavy, například finanční nestabilita daného státu. Podívali jste se například i na možnost dopadu na ceny nemovitosti. Například u mě ve Velké Británii právě mnoho lidí, kteří prošli takovým programem těchto zlatých víz, nakupují nesmírně bohaté, drahé nemovitosti, ale má to potom šílený dopad směrem dolů. To znamená, místní lidé musí platit mnohem více, je to nesmírně drahé pro ně, má to dopad a problém nejenom na ně, ale i určitou důvěru vůbec v právní systém to podkopává. Proto bych se ráda zeptala, za váš výzkum a analýza šla i tímto směrem. Vy jste sice zmínila určité body, jak to řešit na základě náležité péče a tak dále a tak dále, ale jsou zde ještě nějaké další možnosti? Děkuji. Já odpovím částečně na vaši otázku, potom mě doplní Elody. Pokud jde ta, o tu paralýzu s uprchlickou krizi, samozřejmě, že to je věc, na kterou poukazujeme v naší zprávě. Je zde určitý pocit diskriminace. Samozřejmě, že to znamená odklon vlastně od těch tradičních imigračních cest. Je to rychlejší většinou, jednodušší, snažší sjednocování rodiny je jednodušší v rámci těchto programů než prostřednictvím tradičních cest. My na to poukazujeme v naší zprávě a zároveň hovoříme o tom, že tento pocit diskriminace vlastně má za následek určitou nedůvěru občanů jako celku a zároveň v této zprávě hovoříme o dvou analýzách. Jedna na Maltě, druhá probíhala ve Velké Británii, které poukazují na to, že občané těchto zemí jsou proti těmto programům, neschvalují filozofii, na které jsou tyto programy založeny, vůbec povahu a podstatu těchto programů, takže skutečně se tomu věnujeme i jakožto součást sociálního a politického dopadu. Pokud jde o ekonomické aspekty, zde mě doplní Elody. Ano, v této studii jsme se podívali na makroekonomické dopady. Zde jsme spoléhali hodně na studie Mezinárodního měnového fondu. Skutečně jsou zde určité dopady, které by mohly eh, znamenat i určitou změnu politik v rámci dané země, pokud poskytuje taková víza, mohlo by to vést například i k finanční nestabilitě a možná i určité eh, rozkolísanosti jednak v oblasti realit a jejich cen. Tam se musíme podívat na čísla. Čísla, která máme z členských států k dispozici, jsou agregovaná, takže nemáme to úplně rozčleněno konkrétně na konkrétní části trhu řekněme na té místní úrovni, ale globálně řečeno, především na Kypru a v Portugalsku skutečně to mělo dopad na navýšení cen nemovitostí na Maltě rovněž, trošku jiným způsobem. A pro kyperské i portugalské občany to má dopad potom ohledně možnosti jejich přístupu nebo vstupu na takový trh s realitami. Pan Niels má slovo. Děkuji, paní předsedající možná takový historický trošku pohled. Ve Finsku jsme v 90. letech měli příliv ruských občanů, protože z správných důvodů se cítili neúplně bezpečně ve své vlastní zemi. Jedním příkladem byl Mistislav Rastropovič, velice významná osobnost, známý člověk a to, k čemu došlo před měsícem ve Finsku, je něco diametrálně odlišného. Došlo takové veliké policejní akci v takové části Finska, které je považováno za nesmírně mírumilovnou část, takové eh, finské souostroví, kde cílem této tohoto šetření byl člověk, který měl něco jako takovou schránkovou společnost, a údajně vlastnil několik eh, malých ostrovů mezi Finskem a Stockholmem, což by mohlo být považováno za strategické území v krizové situaci. Když jsme se dozvěděli čísla, zjistili jsme, že tento člověk eh, byl držitelem malckého pasu před několika měsíci jsme zde měli slyšení v Evropském parlamentu eh, s malckými představiteli a já jsem se zeptal na tomto slyšení, zda vydávání malckých pasů je otázkou národního státu nebo evropské úrovně. A malcký zástupce odmítl odpovědět. Pochopil, že pokud by řekl ano nebo ne, tak v podstatě je to taková past trochu, takže eh, raději řekl, to nebudu komentovat. My jsme ale pochopili, že když jsme například ve Finsku přijímali nové občany, takže vlastně je to naše záležitost Finská, je to záležitost členského státu. Ovšem, jakmile to nějak rozšíříme na občany, kteří z dobrých důvodů může podezírat z nějaké bývalé trestní činnosti nebo nějaké oligarchie v Rusku, což je často podobné, tak eh, tam potřebujeme už nějaká pevná pravidla. Diskuze mezi ministry financí se zdá být nedostačující. Oni se totiž zabývají pouze svým debitem, kreditem. Jediné, co vědí, je, že prostě ten debit nechtějí mít. Ale nevidí to uceleně. Ten holistický obrázek je důležitý. Bez něj nebudeme schopni proti tomuto fenoménu bojovat. Toto je jasný příklad. Vy jste přenesli jasná čísla, které indikují jednu zásadní věc. Potřebujeme holistický pohled na celou věc. Nebudeme-li ho mít, tak nebudeme moci bojovat proti praní špinavých peněz tímto způsobem, ani proti financování terorismu, ani proti organizovanému zločinu. Takže si myslím, že čelíme skutečným problémům. Takže naše panelistky rády by na to reagovaly. Samozřejmě téměř každý den se o tom mluví v médiích, obvinění podobného typu, o kterém jste se před chviličkou zmínila. Jediné, co bych k tomu ještě dodala, je, že v posledních několika měsících se zdá, že Evropská unie to začíná brát vážně. Na Maltě Eh, naše Evropská agentura zahájila šetření a v červenci se ukázalo, že porušili EU pravidla, pokud jde o požadavky boje proti praní špinavých peněz. To bylo spojeno s EML 3, která měla být implementována již v roce 2005. Takže vidíme, že začínáme na EU úrovni opravdu něco dělat. Váš výbor rovněž zorganizoval mise přímo na místě, dále to byl vyšetřovací výbor pana. Čili toto je problém, kterému jsme se začali věnovat vážně a samozřejmě, že to má přeshraniční dopad. To vůbec nemůžeme nějak potlačit, protože samozřejmě, že to, že umožníte občanství v jedné evropské zemi, tak to má dopad na celou EU. Pan Tank, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, děkuji za prezentace. určitá, řekněme, nemorálnost celého tohoto programu, dvojí standardy, určité pokrytectví, ano peníze prostě točí světem a mohou si koupit cokoliv v EU, jak se zdá, a většina lidí to považuje za nespravedlivé i v daných konkrétních zemích. A samozřejmě, že to má potenciální dopad potom i na ostatní členské země EU, určitá kriminalita, chránění kriminality, praně špinavých peněz nebo konkurence v oblasti placení neplacení daní. Jsem rád, že jste nám přednesli přehled toho, co se děje. Je to opravdu šokující. Zdá se, že to je fenomén, který roste, že se to stává opravdu běžným. Je to opravdu boj na té úrovni placení daní a tak dále. Několik otázek. Nejprve, máte důkazy o tom, že korupce a praní špinavých peněz jsou nějak podporovány těmito programy Transparency International, OECD, Global Witness přišli s určitými podezřeními, konkrétními případy. Já bych se rád zeptal, k čemu jste dospěli vy, protože ten závěr monitorování, žádosti na EU úrovni, právní standardy a tak dále, do jejich dodržování, to asi znamená, že nejsou dostatečně dodržovány. Kdybyste nám k tomu něco řekli. A ty zásadní ekonomické dopady které to může mít. To znamená, že pro některé země je ta velikost těch investic obrovská, jinak byste o tomto nehovořili. Takže kolik takových investic, o kolika hovoříme, protože makroekonomický dopad, o tom bychom asi ne, nehovořili, když to bude nějaké drobné číslo nebo nějaká malá částka, tak ještě kdybyste mohli k této věci ano. Takže prosím naše panelistky o odpověď. První otázka v naší zprávě se zabýváme všemi případy, které byly oficiálně vyšetřovány. To znamená nejenom teda obvinění, tomu se věnuje jiná zpráva. V naší zprávě jsme se skutečně zaměřili na um, jednotlivé na jednotlivá konkrétní šetření a jak to probíhalo. A pokud jde o ten rámec boje proti praní špinavých peněz na evropské úrovni, Polovina členských států nyní například eh, polovinu vyšetřuje komise, pokud jde o dodržování těchto standardů a proces náležité péče v Estonsku například nedávno. Banka AFE, jak víte, tam jsme zjistili, že vlastně pravidla náležité péče nebyla aplikována. My jsme zjistili, že stávající rámec je teoreticky dostatečně robustní, aby reagoval na tuto problematiku a Anex 3, příloha 3, e, směrnice FIT z června hovoří právě o riziku prostřednictvím těchto o riziku uprchlíků prostřednictvím těchto programů, to znamená poskytnutí trvalého pobytu nebo víz tímto způsobem. Čili ano, my o tom hovoříme, to je, to je skutečnost, ale i váš výbor, i komise musí zajistit, aby došlo k náležitému, náležité kontrole a přeskumu těchto záležitostí. Oldy k tomu ještě určitě něco dodá. Ano, samozřejmě makroekonomické, makroekonomický dopad podstatě narušuje nebo má negativní dopad na malé ekonomiky. V Lotyšsku například ten příliv těchto programů představuje 1% jejich HDP, na Kypru 2,5%, což je víc než zemědělství, které mm, představuje 2,3% jejich HDP. Takže ano, jelikož tam není žádná povinnost vůbec žít v této zemi a mít tam pobyt, tak my ani nevíme, jaký to bude mít dopad potom na placení, neplacení daní a tak dále, protože to si určuje daná země. Máte nějaká čísla ohledně dopadu na investice, takže to jsou teda čísla, ale ne, jak to vypadá potom s rozpočtem na nezemí. U investic ano, ale u toho dalšího dopadu, co to všechno může sebou nést, tak tam už samozřejmě, tam už ta čísla nemáme. Pan Simon má slovo. Takové to přivítání. Už jsem devět let mm, nezažil. To znamená, vážení eh, hosté, vážení eh, ostatní eh, kamarádi a potom pracovníci. Upozorňuji, že tady dnes opravdu máme pouze sociálně demokratické poslance, což si myslím, že je opravdu škoda, jenom to tady takhle na to upozorňuji i pro veřejnost. A tak se jedna, tak se dva, pana, teď tak se tři. Já jsem ke všemu byl koordinátor. A teď mě překvapila věc, že vy říkáte 18 z 28 členských států má tohleto nařízení. Já jsem byl tak naivní, že jsem si myslel, že jich je sice stále více, ale přeci jenom e, to číslo, že bude menší, protože 18 to je většina. E, takže toto téma, co těch zbylých 8 států Ehm, dělají z toho trošku problém, řekněme. Například máme skupinu pro eh, kodex chování. Já jsem si pročítal některé jejich dokumenty. A ehm, nějak ehm, jsem si nevšiml, že by tam něco v tomto smyslu bylo. Tak co třeba na radě? Co ty členské státy, které tyhle, ty, eh, řekněme, věci nenabízejí? A Eh, jak tomu tedy už hledá se k tomu nějaké řešení? A navíc máte třeba nějaký přehled o tom, kolik občanů jednoho členského státu si obstarávají občanství jiného nebo jiného členského státu a eh, jaký konkrétní počet vlastně se pohybuje v rámci tedy EU takto kolik je to třeba procent, ono je potom zajímavé to i u té mm, vízové otázky a státní příslušnosti a pohybu, mm, co třeba vně Evropské unie, kdo potom přichází do, do Evropské unie, eh, v jakých počtech a z jakých zemí tito lidé přichází. Thank you. Uh, so first, yes. Ano, je to 18 členských států, skutečně, které mají tyto programy k dispozici prostřednictvím investic, ale na začátku prezentace jsem se zmínila o tom, že musíme být velice obezřetní, protože na některé se obrací více těchto zájemců, protože vyžadují aktivní investice, to znamená tvorba pracovních míst, každodenní vedení jejich biznesu, podniku a tak dále. My jsme to vzali v potaz, čili 18 zemí, které mají takové programy z určit, na základě určitého ocenění takových programů finančně, ovšem ne všechny se týkají pasivních investic, to znamená, skutečně ne všechny se zabývají pouze realitním sektorem a tam musíme teda dělat určité konkrétní rozdíly. Záleží na tom, jak se na to díváte. V naší studii, především příloze 1 a 2, vysvětlujeme všechno podrobněji, tam se na to můžete podívat. A pokud jde o nějaký etický kodex a co se děje na radě, tak tam opravdu nedokážu odpovědět. Pokud jde o to, že v podstatě tyto programy jsou k dispozici pouze občanům třetích zemí těm, kteří nejsou občany EU, ty programy konkrétní, samozřejmě určité mm, daňové výhody, fiskální výhody jsou s tím propojeny, které nemusí souviset s tímto programem, takže by to mohlo být k dispozici i pro například evropské občany, kteří by měli daňové sídlo v Itálii například, nebo Portugalsko, to je podobná situace. Čili tam potom nemusíte být portugalským občanem, abyste, eh, teda, abyste měli určité daňové výhody, abyste získali takové výhody. To rovněž objasňujeme v naší studii. A pokud jde o úspěšné eh, žadatele mimo EU. CBS eh, představuje asi pět nebo více než pět tisíc nových občanů za posledních pět let v celé EU a pokud jde o trvalý pobyt, tak to bylo 126 tisíc v posledních pěti letech. To jsou takové konzervativní odhady založené na datech, která jsou veřejně dostupná z, vlastní, z vládních zdrojů, takže se to trochu možná liší. To, co slyšíte od jiných konkrétních zemí, toto jsou pouze oficiální čísla, je to takové konzervativní číslo, protože více než polovina členských států v tomto ohledu nepublikuje žádná data. A nyní já bych položila dotaz. Taková poznámka, ano, v mé zemi, v Portugalsku, Máme takové preferenční daňové programy pro evropské občany, to je nad rámec těchto programů. Je to systém, který jsme vytvořili v průběhu existence trojky, neoliberální politiky. A oni vlastně nevymysleli nic nového, to pouze skopírovali. A pokud jde o daňové programy pro evropské občany, některé členské státy se konečně probraly, nebo jejich občané, ale já osobně jsem poslala komisi mnoho otázek v tomto ohledu, jak je to možné, že je to povoleno, protože je to jasná diskriminace proti občanům mé vlastní země, protože platili větší daně v tom období, kdy jsme umožnili francouzům, britům, švédům, podobně eh, různé výhody za pobyt v Portugalsku a bohužel s naší socialistickou vládou to funguje do dneška. Pan Centeno, mm, člen Eurofopu, já jsem se ho zeptala, zda, mm, on je předsedou, zda by to neměl ukončit. A nyní otázka k těm zlatým vízům. V vašich doporučeních eh, hovoříte o tom přeskumu, který je zásadně ovšem jedně z prvků takového přeskumu by mělo být zveřejnění žadatelů nebo beneficientů dat, které se týkají těchto osob. V Portugalsku to se to neděje na Kypru a v, na Maltě ano, u nás ne. A oni tvrdí, že jde o ochranu dat. To je šílené. vidíme, že jiné členské státy to zveřejnili, tak to asi nemůže být ten důvod. A nejde pouze o beneficienty, ale zároveň i o mm, slučování rodin, jejich eh, rodinných příslušníků a tak dále. V Portugalsku od roku 2012 máme více než 6 000 beneficientů zlatých víz a více než 11 tisíc rodinných příslušníků těchto beneficientů, kteří získali povolení pobytu. To je rovněž velice zajímavý způsob, jak dostat do DU mnoho pochybných individuí. Vy jste hovořila o té směrnici, páté směrnici proti praní špinavých peněz, kde jsme my i díky Evropskému parlamentu posílili náležitou péči pro poskytování zlatých víz a podobných programů. Transparency International a Global Witness nedávno zveřejnili zprávu, o které, ve které se hovoří o tom, o těch subjektech, které musí provádět náležitou péči. Například banky, právníci nemusí, o, právní uh, zástupci nemusí, reality nemusí, když jsme pro, zkoumali v rámci Panama Papers, tak jsme si, že STI tam nebyly zapotřebí, to znamená, že opravdu některá odvětví to vůbec nemusí poskytovat. Čili pokud nějaké soukromé subjekty musí a měly by poskytnout takovou posílenou náležitou péči. Jak to, že vládní úřady, které poskytují takové povolení k pobytu, nemusí provádět ještě striktnější postupy a povinnosti. Eh, pokud vím, tak skutečně tomu tak v mnoha případech není. V Guardianu se právě hovořilo o těchto konkrétních případech MLL, partneři, kteří mají dohodu s malckou vládou. Hodně se o ní hovořilo v médiích. Víme, že ten systém připravovali pro Maltu. A SEL, eh, společnost, eh, která byla propojena s Cambridge Analytica, banka, byli propojeni, víme, že měli dopad na různé země, pokud jde o volby v těchto zemích, různé ostrovní země, Alisand, který byl vězněn ve Spojených státech kvůli bance Pilates a tomuto skandálu získal pas, který mu umožnil získat licenci pro banko, bankovní licenci na Maltě a tak dále. NIL Partners tato společnost je taková velice nejasná společnost, velice, hm, řekněme, pochybná. Guardian dneska nebo včera přišel s takovou zprávou, ve které uznal, že došlo ke vlivu na britskou vládu, aby zajistili v těchto konkrétních jurisdikcích zrušení vízové povinnosti a příští týden, úplně jako náhodou, šest těchto jurisdikcí už je na seznamu OECD, které se zabývají riskantními rezidencemi, poskytujícími právě tyto programy zlatých víz a údajně s Mauriciem, Barbudou, eh, Seychely, těmito zeměmi. To znamená všemi šesti z těchto zemí je nám navrženo, abychom eh, tam eh, s eh, nějakým způsobem zmírnili vízovou povinnost. Samozřejmě mm, to není vaše povinnost, ale my samozřejmě bychom měli se obrátit na předsedu Evropského parlamentu, aby alespoň došlo k nějakému přeskomu a odložení eh, poskytnutí tohoto zmírnění vízové povinnosti u těchto šesti zemí. To se vás netýká samozřejmě, ale co vy jste se dozvěděli o takových těchto nepřehledných společných Eh, NL Partners nebo eh, různé společnosti, které například eh, nyní zvou bývalé členy komise pana Barosa a tak dále na různé programy a různé své události. A tyto společnosti právě jsou součástí těchto programů, čili jsme schopni se nějak podívat na to, co tyto nejasné, nepřehledné společnosti dělají ten lobbying zde na úrovni našich institucí, eh, místních vlád, což možná je ještě temnějšího charakteru, než pouze to, aby na tom získali nějaké finanční výhody. Dobře, děkuji za ty, ty otázky. Trváme na tom, že Například Evropská komise by mohla poskytnout eh, nějaké vodítko ohledně standardu pro transparentnost i pro členské státy. Ehm, to tedy by potom eh, vlastně pokrývalo eh, ty hlavní žadatele, země původu, typ občanství poskytnut, ale také zamítnut. ale také prostředníky, kteří vstupují do procesu a jakou roli přesně hrají. To by opravdu pomohlo transparentnosti v členských zemích, a eh, pokud by to komise doporučila. Mm, k soukromému sektoru v rámci eh, páté směrnice. Ano, my říkáme ve zprávě, že tedy většina povinností eh, týkající se due diligence v, mm, spadá na soukromý sektor, ale my tedy říkáme, že konkrétně eh, tyto typy um, občanství či získání občanství vyžadují dohled ze strany veřejných orgánů. My tady uvádíme například Maďarsk, eh, příklad Maďarska. I Maďarsko vlastně mělo eh, tento program získání pobytu eh, díky investicím a tam byl parlamentní výbor, byl ustanoven parlamentní výbor, který měl eh, přeskoumávat ehm, eh, řádný postup v těchto případech, ale tento výbor bohužel selhal v této práci, takže tam je potřeba nejenom kontroly, ale třeba dvojité kontroly, jak se ukazuje. Hmm. Kromě toho musíme přemýšlet o důvodech či zdůvodnění pro to, abychom měli soukromé společnosti, které zároveň implementují program za vládu, dělají mu marketing a sami dělají uh, due diligence, tedy tu hloubkovou kontrolu. A to je opravdu problém jednak ze strany transparentnosti, ale také ze strany střetu zájmů. Takže tohle to jsou všechno věci, o kterých se musí hovořit. Minulý rok jste jeli na vaši zjišťovací misi, tohle je z letu na Maltu. Tady vlastně tedy partneři dělají eh, reklamu na tyhle ty programy, takže to není žádné tajemství. Opravdu eh, Těch otázek to vyvolává hodně a proto v naší zprávě doporučujeme, aby členské státy jasně eh, definovali, jaké, jakou roli hrají ti, kteří mají za úkol ty programy implementovat, spravovat je a rozhodovat o úspěchu eh, žadatelů. Elodie, chceš tomu něco dodat? Jenom eh, stručně k těm vízovým eh, nebo zrušením vízové povinnosti a jedna z prvních zemí, která takhle má většinu eh, nějaké politiky o zřeknutí se víz. Tohle je určitě něco, co by tedy Evropská unie mohla vzít v potaz. Eh, uvádím příklad třeba Kanady s Grenadou. Oni nesouhlasili s jejich uh, způsobem eh, udělování občanství a změnili eh, Granadě potom eh, vízovou, vízový režim. Takže jsou věci, které se dají dělat. Děkuji mnohokrát a já se nyní o, tedy já požádám pana Ješka, který je předsedem našeho, předsedem našeho výboru, aby napsal předsedovi parlamentu, abychom to trošku pozdrželi a ještě udělali přeskum i na základě tohoto nového seznamu. Eh, pan Van Gendelare je tady, takže jestli chcete položit svoji otázku, máte čas. Děkuji, paní předsedkyně, a přeji vám všem eh, dobré odpoledne a omlouvám se za spoždění eh, které jsem nabral. Já opravdu jsem velice rád, že ještě pořád můžu položit otázku k zlatým vízum. Myslím si, že všichni dobře známe Eh, riziko těch eh, systémů CBI a RBI, eh, které prostě smrdí po korupci, po vyhýbání se daním, po daňových únicích, ale samozřejmě také vidíme ekonomické výhody a to, co eh, členské státy přitahuje na takovýchto programech. Eh, samozřejmě okázkou eh, tady na straně 36 je, je ta ekonomická výhodnost a otázka, kterou já vám chci položit je, vychází z vašeho závěru a sice, že hospodářský dopad takovýchto programů často je velmi malý a zanedbatelný. Já se ptám, proč? Eh, jste zjistili, že to je opravdu zanedbatelné za prvé. A za druhé, eh, hm, máte nějaké, eh, nějaký názor, nebo jak se stavíte k tomu proti efektu, to znamená ta makroekonomická nerovnováha, jako, jaká, jaké negativní aspekty tady jsou oproti těm pozitivním přínosům. Čili odkud jsou tady ty přínosy a potom ten negativní efekt těch Eh, programu na jednotlivé členské státy. Um, yes, so, um... Ano. Makroekonomická analýza. My jsme zvážili přímé toky dovnitř na základě dat, které jsou veřejně dostupné, které poskytly vlády. S tím, že jsme tedy nemohli eh, říci, zda by to bylo bývalo investováno i bez těch programů. Takže byly investovány některé peníze, u nich nemůžeme říci, zda by tedy byly zainvestovány i bez těch programů. Eh, co se týče těch eh, dalších efektů, takzvaně spillover, tam bylo těžké vyhodnotit jejich dopad, protože neexistuje povinnost být fyzicky přítomen na území členského státu, eh, když je vám přidělen program ABA. To ještě neznamená, že se tedy stanete daňovým poplatníkem této země. Že budete mít jaksi daňový pobyt Takže tam je opravdu rozdíl mezi tím, kdo, je, kdo opravdu žije v té zemi, ale zda také tam má e, daňovou povinnost a tak dále. Takže jestli jsem to správně pochopil, e, tak ta e, vypočítatelnost těch dopadů je prakticky nemožná. Pokud byste neměli všechny údaje, které by měly být dispozici, tím myslím Prostě pro nás to je argument, abychom mohli být proti zlatým vízům. Potřebujeme znát ten jejich dopad, ale vlastně ten vlastně nejsme schopni vůbec žádným způsobem vyčíslit. Je to tak. Answer that? Just quickly. Stručně odpovím. My jsme nikdy neřekli, že jsme proti něčemu. My pouze analyzujeme na základě dat, která máme. A to je ten velký problém, nemít dos, přístup k dostatečnému množství údajů, které se potom analyzují. To je tedy závěr nejenom našeho výzkumu, ale stejný problém měl i OECD, IMF a další. Z údají, které jsme měli k dispozici, tedy takovéto máme závěry. Já bych možná dodala, že v zemích, jako je má, vláda zveřejňuje plnou částku, která podle nich je tedy výsledkem takovýchto programů, ale Většina těch zlatých víz se dává za účelem nákupu eh, nemovitostí v podstatě ze všech těch víz, které dostali, asi jenom pouze jedenáct těch to dostala, dostalo s tím, že si, zažáda, že si o ně zažádali s tím, že vytvoří nějaké pracovní příležitosti, a mm, tedy minimálně deset pracovních příležitostí. To číslo samozřejmě nic o ničem nevypovídá. V Portugalsku to ani nejsou peníze do veřejných eh, financí. Mm, tam je obrovský spillover efekt, eh, to znamená země, tady v té oblasti nemovitostí. To znamená, že eh, nemovitosti eh, šly s cenami obrovsky nahoru a normální portugalský občan si už nemůže dovolit. Takže vlastně otázka je, kdy Eh, tyhle ty peníze, když tyhle ty peníze tedy vůbec jdou do veřejných fondů, tak za to taky není žádná jasně stanovená zodpovědnost. A slyšela jsem, že i na Maltě ty peníze, které se tedy investují do tohoto fondu, se potom využívají pro záchranu soukromých bank, jako třeba banka Lombardo na, Maltě, což je podivné při nejmenším. Myslím si ale, že více otázek eh, pro eh, paní Šererovou a paní Tyrionovou nemáme, takže já vám mnohokrát děkuji za velmi užitečnou a dobrou zprávu. Jsem si jistá, že výsledek vašeho zkoumání pro nás bude velmi užitečný. Tyto programy by takhle nevzkvétaly, pokud by v nějaké fázi nebyly podporovány ze strany komise. Ono to na Maltě bylo eh, tedy plně podporováno komisí. Na Maltě nám říkali, že komisařka Redingová eh, byla pro, i v Portugalsku. Eh, takhle komise nic proti tomu nedělala, takže já jsem si jistá, že vaše zpráva byla velmi užitečná. Právě pro ta opatření, která eh, plánujeme podniknout, eh, komise se nyní probouzí spolu s OECD a eh, chystá se k nějakým zásadním krokům. A my za naši stranu taky musíme převzít svou zodpovědnost. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. A nyní Eh, máme před sebou druhý panel, který se bude věnovat studii na téma rizika praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem ve svobodných přístavech a celních skladech. K tomuto jsme měli mm, velmi zajímavou diskusi už v pondělí. Je to studie, kterou představí pan Ron Corver. Je pro nás potěšením, že jste mezi nás znovu zavítal. Pan eh, Korver eh, zde zastupuje eh, výzkumnou službu Evropského parlamentu IPRS a máte hned slovo. Děkuji. Dobré odpoledne vám všem. Já jsem rád, že tady vidím tolik známých tváří a v rychlosti tedy představím, o čem bude má prezentace. Nejprve eh, budu definovat svobodné přístavy, eh, jejich nárůst, eh, co se týče jejich popularity, praní špinavých peněz a daňové úniky a jejich rizika tedy s nimi spojenými, potom ehm, ještě znovu ty svobodné přístavy z právního pohledu. Já budu také hovořit o, o příslušné legislativě, například celní kodex, nařízení o administrativní spolupráci v oblasti zdenění a na závěr řeknu něco o případu Lucemburského svobodného pří, přístavu. Tohle mm, vlastně to je případ, který tady budu prezentovat na, na základě osobní zkušenosti. Já jsem tam vycestoval, eh, navštívil jsem tento svobodný přístav. Ehm, spadá pod tu legislativu EML a je v tomto případě jediný, který pod tuto legislativu spadá. Takže definování těch eh, svobodných zón, svobodných přístavů a celních skladů. Svobodné přístavy se poprvé objevují v právních textech EU v páté směrnici proti praní špinavých peněz eh, od 10. Eh, ledna 2020 to tedy bude eh, v platnosti. Zatím tedy vlastně jako, jakoby ta právní základna pro svobodné přístavy je celní kodex. EU máme asi 82 svobodných zón, o kterých je informována Evropská komise. Některé z nich jsou ty svobodné přístavy a ty tedy vlastně už e, jakoby budují na té svobodné zóně, to znamená často jsou to tedy sklady. E, původně se tedy budovaly jako sklady pro zboží v tranzitu staly se populární zejména tedy pro skladování ceností, například umění, eh, drahých kamenů, zlata, eh, eh, antikvit, vína a tak dále, ale často je to nakonec na permanentní základě. Dalo by se říci, že jsou podobné těm celním skladům, Celní sklady často nabízejí stejné daňové výhody a e, míru utajení jako svobodné přístavy, takže ty musíme také zvažovat. Říkám, máme asi 82 těchto svobodných zón, ale máme tisícovky e, celních skladů. Nejznámější e, svobodné přístavy, o kterých tady hovoříme, jsou v Ženevě, ty jsou taky nejstarší, potom jeden v Lucembursku, jeden v Singapuru. Všechny mají stejného vlastníka. Potom je taky v, v Pekingu, Hongkongu, často v offshoreových finančních eh, střediscích, centrech a často v podstatě vnímají eh, přítomnost eh, takovéhoto celního eh, skladu jako další důvod navýšení své atraktivity. Proč jsou tedy tak populární? Ono se to nedá oddělit od popularity umění jako investice, což je, jak už jsem říkal, nejčastěji skladované, skladovaný druh zboží v těchto skladech. Vlády stále více postupují přísně v oblasti bankovního utajení a daňových úniků. A proto bohatí jedinci hledali alternativy, co udělat s penězi, které tedy měly v těch, eh, na těch bankovních účtech v těchto zemích a tato finanční aktiva tedy vyměnila za eh, hmotná aktiva, tedy umění, antikvity, luxusní vína. Obchod s uměním tedy byl ještě um, urychlen expanzí soukromých kolekcí a také celkovou expanzí muzeí. Jejich počet je stále vyšší. Kromě toho se objevují noví multimilionáři, kteří se hrávají na tomto trhu velkou roli, jsou zejména tedy z Číny, Středního východu a Ruska. Jsou populární, eh, mm, eh, majitele nemusí platit eh, dovozní a vývozní daně, pokud tedy prochází těmito svobodnými mm, přístavy. Jakékoliv prodeje v těchto svobodných přístavech jsou také e, bez daně. Zajímavé také je, že svobodné přístavy přidávají další e, jaksi vrstvu e, utajení. Objevují se tedy offshore ve společnosti, které mají za účel nákup Ehm, drahého umění, jako je například, eh, jako jsou malby Picasso a podobně. A to vlastně tedy probíhá v těchto svobodných přístavech. Teď řeknu něco o rizicích, eh, které se pojí s těmito přístavy, protože, jak už jsem říkal, je to všechno utajené, takže tyto přístavy umožňují transakce, aby proběhly, aniž by připoutaly pozornost regulátorů anebo daňových orgánů. i přes veškeré snažení, které děláme na evropské úrovni. Takže hodnotu většinou eh, oznamuje majitel nebo jeho zástupce, většinou je to tedy eh, nějaké eh, vlastní oznámení a v řadě případe, eh, případů to vůbec není kontrolováno. Umění je stále ještě jeden z mála neregulovaných trhů, takže tam je opravdu eh, vysoká, velká možnost eh, nadhodnotit nebo zase podhodnotit nějak, nějaký obraz. A další problém je že často celní eh, úřady eh, vůbec nejsou obeznámeny s mm, hodnotou eh, uměleckých děl. Já vím, že třeba v Lucembursku celníci nebo celní úřady mohou ehm, se obrátit na odborníky, v, tedy nějaké kurátory a podobně, kteří jim pomohou odhadnout lépe tu cenu toho umění, ale velmi často tomu tak není. Eh, kromě toho, eh, ten umělecký trh se vyznačuje tím, že to všechno je eh, v tedy transakcích, které probíhají tedy v hotovosti, nebo, eh, nějak, nebo výměnou za něco jiného. Takže a jak jsem říkal, eh, problém je tedy s tím, že je tam jasná propojenost mezi mezinárodním eh, obchodem s uměním a offshoreovým utajením. Kromě toho další jasně zřejmá věc je, že um, umění se snadno tedy eh, převáží. Eh, jak říkám, já jsem se díval na ta rizika z eh, pohledu um, cel v získaných v Unie. Máme Mm, evropskou směrnici eh, o boji proti praní špinavých peněz, potom máme eh, eh, unijní kodex pro cla a směrnici Rady o administrativní spolupráci. A tyhle, tyhle ty tři legislativní legisl, typy legislativy se tedy propojují tak abychom nějakým způsobem se mohli vypořádat s eh, právě eh, daňovými úniky a praním špinavých peněz eh, propojenými tedy s uměním v těchto svobodných pří, přístavech. Unijní celní kodex stanovuje tedy pravidla pro ustanovování celních skladů a svobodných zón nebo těch svobodných přístavů. umožňuje taky přenos nepřímých daní a dovozních cel podle těchto postupů, protože všechny tyto, vše, veškeré toto zboží je formálně v tranzitu. Nestan, tahle, tenhle ten kodex taky nestanovuje žádný limit na trvání, jak dlouho to zboží může být v této svobodné zóně. Kromě toho téměř kdokoliv může předložit nebo prezentovat to zboží s mm, zákazníkům. Může to být eh, právník, může to být eh, zástupce nějaké galerie, může to být zástupce majitele galerie. Vůbec to nemusí být skutečný vlastník. Celní kodex se tedy zaměřuje na nepřímé zdanění. Zaměřují se tedy na zboží, které je v tranzitu, méně než na skutečného vlastníka. Ehm, Vstupní cla se musí platit, pokud je to důležité. Takže pár závěrů. Poskytuje právní základnu pro nepřímé daně, protože a jejich odložení, protože umožňuje permanentní skladování zbožů, zboží. Pokud eh, je zboží prodáno ve svobodném přístavu, v podstatě se vyhnete placení nepřímých daní. náš um, mm, celní kodex, tak to vlastně umožňuje daňové úniky. je otázka, jestli ten, to transitní řízení bylo takhle koncipováno pro tento typ biznisu. Téměř kdokoliv může to zboží tedy přinést a svobodné zóny v podstatě mají stejnou právnou, eh, eh, stejné, stejné právné, právní základy jako ty celní sklady. Nemusí to být jenom zboží v tranzitu. Může to být prostě, například tady u, u kousek u Bruselu je sklad, kde to někdy vlastně musí být tedy propojeno s celními úřady, tak aby ve chvíli, kdy to zboží opustí tenhle ten sklad, tak celní orgány o tom ví. To je asi nejdůležitější rozdíl oproti tomu svobodnému přístavu. AMLD 5 eh, vstoupí v platnost eh, v lednu 2020 a, a svobodné přípravy, eh, přístavy a jejich provozovatele a, a, a subjekty na trhu s uměním, jako jsou dražební síně, galerie a tak dále, budou najednou subjektem podle AML. To znamená, že budou muset ehm, identifikovat konečného vlastníka všech, eh, všeho zboží a budou muset hlásit podezřelé transakce eh, eh, svým finančním spravodajským ehm, jednotkám FIU. MLD vstoupila v platnost v černu minulý, minulého roku a to daňovou trestnou činnost už Eh, ukázalo, tedy z ní udělalo jako prekurzor eh, tohoto eh, možného, těchto možných, toho možného praní špinavých peněz. Já jsem se pokusil zjistit, jestli to vedlo k nárůstu hlášení k FIU, ale většinu, většina z nich ještě finalizuje své výroční zprávy v Lucembursku. Jsem slyšel z FIU, že tam eh, mají nějakých 600 eh, eh, podezřelých transakcí hlášených v roce 2017. Další prvek je, že orgány přímého zdanění budou mít k, přístup k údajům o konečných vlastnících které byly eh, eh, sebrány v rámci eh, prověrky ze klientů hm, podle směrnice DAC 5. Takže tady se DAC propojuje s AML. Já jsem udělal takový malý graf. A zaměřil jsem se na dostupnost těch informací ten eh, rozsah, eh, v jakém jsou eh, k dispozici. To je ten rozsah, ve kterém se potom dají vyměňovat. Čili ideální je, aby od roku 2020 provozatelé v svobodných případů byli nejenom povinnými subjekty a sbírali informace o zboží, ale také, aby měli záznamy o konečných vlastnících. Informace o zbožích budou ehm, předány celníkům kvůli eh, nepřímému zdanění a informace o konečných vlastnicích budou eh, eh, přístupné v dozoru EML. E Například v Lucemburku je to úřad nepřímého zdanění. A potom jsem tady nakreslil ještě tu poslední čáru dole a to je přístup toho orgánu přímého zdanění k informacím o, o, o mm, koncových vlastnicích, čili oni nemů, ale je to na vyžádání, čili tam nemůžou oni říct, řekněte mi všechny eh, eh, eh, nizozemské koncové vlastníky, kteří mají zboží ve vašem přístavu, ale prostě musí mít nějaké podezření. Takže ono to v praxi tolik neznamená, protože ta data jsou neznámé, neznámé, nevíte, co tam je. Nevíte, o co máte žádat. Myslím si tedy, že skutečný eh, dopad tohoto opatření je poměrně malý. Tohle je tedy situace po roce 2020. Ideální. Tohle je ideální situace nyní. Tohle se ne, informace o, o UBO se nezbírají, eh, není žádný dozor AML. A orgán přímého zdanění k tomu nemá přístup. Ehm, celníci si nezdílí eh, své eh, seznam inventární eh, s eh, dohledem, protože to neexistuje. Takže v tuto chvíli jediné relevantní subjekty jsou licencovaní provozovatele a celníci, ti mají informace. Teď několik poznámek k AMLD. Jedna věc, kterou zjišťuji, je, že eh, AMLD eh, s formulacemi ne eh, mm, odpovídá celnímu kodexu. Tam ty svobodné přístavy jsou považovány jako jiné svobodné zóny, za jiné svobodné zóny. A otázkou je, když AMLD 5 vstoupí v platnost, jestli tam také budou ty celní sklady. To by byl obrovský eh, rozdíl. Máme jich 83, z nich jenom několik má tisíce, eh, tedy, eh, stov, tedy má jenom několik svobodných přístav a ale máte spoustu celních skladů, tisíce celních skladů, které mají obdobné výhody. Takže to je třeba vyřešit ještě před vstupem v platnost. Další věc, je legislativa AML EU, eh, e eh, která je eh, založena na dobré víře. Čili doufáte, že povinné subjekty pohlásí ty podezřelé transakce a že něco se bude s těmi hlášeními dít? Není žádná systematická změna, automatizovaná výměna informací těchto AML. Takže Budoucí úspěch AML, tady směrnice, eh, pokud jde o trh s uměním, do značné míry eh, závisí na budoucím dozoru a trestním stíhání a spolupráci. ale víme, jak ten dozor eh, funguje v praxi v bankovnictví. Možná by bylo dobré si myslet, eh, že eh, nebo kdyby to, bylo, kdyby to zmizelo do roku 2020. Dobrá. Teď směrnice o administrativní spolupráci DAC. DAC 1 eh, stanoví automatickou výměnu mezi orgány přímého zdanění u předdefinovaných daňových údajů pravidelně. Je to tedy u rezidentů, kteří eh, mají eh, v příjem v eh, kapitál v jiném členském státu. Ta první směrnice také zakládá výměnu na, žádost a spontánní výměn mezi orgány přímého zdanění. To je poměrně obecná fráze. Jak už jsem eh, říkal, eh, DAC 5, nebo pátá a eh, pátá úprava této směrnice vyžaduje nebo umožňuje orgánům přímým, přímého zdanění předávat ty informace podle AML. Takže teď k tomu několik závěrů. Pokud prodáte obraz v svobodném přístavu, pokud si eh, koupíte eh, obraz za 5 a prodáte ho za 7, vyděláte 2 miliony dolarů. To je kapitálový zisk. Ale tento kapitálový zisk není zdaněn stejně v každé eh, zemi. Takže ten člověk to možná bude muset vykázat doma, ale možná, že to nebude muset vykázat doma. To, že něco prodáváte, není samo o sobě podezřelé. Tohle je taková šedá oblast, v oblasti výměny mezi daňovými orgány. Kapitálové eh, eh, zisk z prodeje nespanuje, nepadá do žádné eh, kategorie podle DAC 1. A tady opět celní sklady spadají pod AMLD, protože pokud to tak je, tak by to také znamenalo, mm, že by celní orgány musely mít přímý přístup Eh, informacím o konečných vlastnicích věcech v těch tisících eh, eh, celních skladů. Ale oni prostě nemohou jen tak hledat v, tom, v těch datech, mají, jenom si můžou něco vyžádat. A to v praxi není možné, je, je, velice stěžuje přístup, že musíte mít podezření. Takže musí mít dopad když se dostane něco v médiích, prolákne eh, něco v médiích, tak se můžou zeptat nebo můžou získat nějaké informace od orgánu přinázení z jiné eh, země, eh, který je požádá, aby ověřil, jestli ten nebo onen má aktiva v tomhle konkrétním svobodném přístavu, ale skutečně systémové přínosy tady, myslím, nejsou. Několika slovy k Lucembursku. Lucembursko je zajímavé, protože eh, svůj svobodný přístav eh, uvedlo do eh, tedy pod zákon AML v roce 2015, čili to přijalo včas. Dokonce i toho licencovatého provozovatele přivedlo pod AML. Už v rámci té evropské směrnice proti praní špinavých peněz, takže je to zajímavý příklad nebo pracovná zkouška toho budoucího budoucí úspěšnosti AML D5. Je to unikátní v tom smyslu, že cílem tohoto je, že ukládání aktivních, tedy eh, vysoce cených aktiv eh, mají podle toho eh, ženevského svobodného přístavu. Potom ty relevantní aktéři tady tady toho eh, licencovaného eh, provozovatele. To je zdroj všech informací. Nahoře vidíte eh, orgán nepřímého zdanění, co v Lucembursku je také ten dohled nad AML. Pod tím vidíte tady celníky, ti se odpovídají za zboží k nepřímému zdanění. Potom je tady FIU vlevo a které eh, zkoumá ty, eh, ta hlášení a vpravo je tady orgán přímého zdanění. I když si myslím, že tady není příliš eh, relevantní v tomto lusemburském rámci. Čili takhle vypadá hlášení podezřelých transakcí. Každý orgán musí samozřejmě podat eh, zprávu FIU. A celnice, ta paní, se eh, kterou jsem tam mluvil a mě informovala, že oni eh, už podávali zprávu asi třikrát nebo čtyřikrát tomu FIU o podezřeních. Jedno se týkalo jednoho řeka, který byl na seznamu Holgardových, těch řeckých úniků ale potom tady byly eh, také podezřelé faktury, eh, které byly předložené. Hmm. Ten orgán nepřímého zdanění eh, také hmm, podal zprávu o nějakých STR, tedy podezřelých transakcích. V roce 2015 vstoupila AML v platnost. Licencovanému operátorovi oni dali rok na to, aby si vyčistil um, své záznamy a udělal um, své vlastní šetření o klientech. A potom uh, začal uh, kontrolu uh, a křížovou kontrolu platnosti a přítomnosti těch záznamů. Čili oni dostanou seznam v praxi od celnice a s tímto se obrátí na licencovaného provozovatele a zjistí, jestli skuteční vlastníci byli identifikováni licencovaným operátorem. V několika případech to tak nebylo učiněno a v těchto uh, případech tyto, uh, toto bylo podáno FIU. Zajímavé je, že tamní licencovaný operátor nám řekl, že přišlo 30 klientů eh, po vstupu AML v platnost. Protože se jim nelíbilo, že že jejich identita bude eh, odhalena tomu dohledu nad AML. A ten licencovaný operátor sám také eh, podal eh, nebo nahlásil řadu podezření FIU. Takže opravdu tady prodá, probíhají určité a to je poměrně určitá hlášení. A to je zvláštní v, u svobodných přístavů. A potom a, přístupnost a sdílení informací. Dal jsem tady šrafované čáry. Čili přístup k informacím o AML eh, orgány přímého zdanění eh, je velice omezený, takže eh, výměna podle FATKA, podle těch standardů společného výkaznictví vytvořených podle OECD, nebo podle směrnice, směrnice o administrativní spolupráci zanedbatelná. Tak jsem tady vyšrafoval eh, čárku mezi licencovaným operátorem a v Lucembursku, protože ten mi potvrdili, že orgán přímého zdanění nikdy nepožádal o žádné informace, takže jsem eh, si nemůžu být jistý, jestli tam došlo k nějaké výměně mezi eh, tím orgánem v Lucembursku a s jinými zeměmi. A teď eh, poslední eh, slide, eh, ten závěr, pokud je o Lucembursko. Hlavní centrum pozornosti orgánů se týká nepřímé zdanění těch toho uloženého zboží, ne možné dopady na daní z příjmu. Ty celní postupy jsou velice přísné, všechno se kontroluje Například eh, úředníci eh, na místě jsou vyškoleni eh, odborníkem z ministerstva a z kultury, aby rozpoznali určité obrazy, aby vytvářeli určitý radar a těch příliš přeceněných nebo podceněných, podhodnocených, přehodnocených, nadhodnocených obrazů nebo uměleckých děl. Ale jasné, že oni potřebují nějaký právní základ, aby sdíleli eh, ty informace s jinými orgány. A tohle eh, byl, byl, eh, byl jeden z dotazů, které jsem měl. Pokud se zamyslíte nad dopady na daň, nad daní z příjmu po prodeji uměleckého díla, tak celníci budou vědět o novém vlastníkovi, tak možná, že pokaždé, když se něco prodá v ve Freeportu, tak orgány přímého eh, za ní by mohly být informovány, protože to má důsledek, ale ne, oni na to potřebují nějaký právní základ. v Lucembursku takový není. Jak už jsem říkal, je to eh, jediný eh, svobodný přístav v rámci AML na světě ale AML eh, závisí eh, na tom, jak ty eh, povinné orgány a úřady budou podávat hlášení, takže to není nic neprůstřelného. A teď eh, přístup k informacím eh, eh, v orgánem přímého zdanění jenom na, po, po, po, po, na vyžádání, tak proto sdílení informací je vysoce nepravděpodobné. To je, myslím, to nejdůležité, nejdůležitější závěr z mé prezentace. Já vám mnohokrát děkuji. Děkujeme, Rony. To bylo opravdu fascinující. Především to, že přes nedostatek těch možností a abstrakce si skutečně byl schopen tomu dát tu podstatu a získat tolik dat. No a já již nyní rovnou dávám slovo těm, kteří se přihlásili do diskuze, pan Van de Kelaar. Ano, děkuji, paní předsedající. Děkuji za prezentace, za velice zajímavý pohled právě na tuto problematiku obchodování s uměním, svobodných přístavů a tak dále. To skutečně to je něco pro mě nesmírně zajímavého. Vy jste se zmínil o tom, že ty sklady nejsou zahrnuty do celého toho rozsahu, proto se logicky ptám, kdo by mohl být proti tomu, aby tyto sklady podléhali pravidlům a regulaci v tomto ohledu, protože žádný logický argument nevidím, proč by svobodné přístavy tam měly být, celní sklady ne, především s ohledem na čísla. Druhá otázka. Svobodné zóny, svobodné přístavy, že v Ženevě, v Singapuru, když to srovnáme s našimi svobodnými přístavy, ty se zdají být docela regulované. Říkám, zdají se, protože samozřejmě, že je zde rozdíl mezi tím, co se děje teoreticky a co potom probíhá v praxi. Otázky ale potom by zněly, myslíte si, že další regulace na evropské úrovni by v tomto ohledu mohla tyto osoby vytlačit ze našich přístavů, což znamená, že bychom úplně ztratili kontrolu nad těmito subjekty. Je to vůbec v našem zájmu, abychom dále připravovali legislativu tohoto typu? A další otázka. Měli jsme vlastně připravovat další legislativu, když vidíme, že členské státy potom rozhodnou o tom, zda to budou či nebudou respektovat reportovací pravidla, musí, nemusí to respektovat, to vlastně ani potom není v našich silách to ohlídat, takže jsou to dvě strany stejné mince. Svobodné přístavy jistě, je to zajímavý případ, ale druhá otázka z nich, chceme teda úplně nad tím ztratit kontrolu a vytlačit tyto subjekty, nebo tvořit další legislativu, která určitým způsobem naše nedostačující zákony ještě více zkomplikuje. Takže toto je takové dilema. Můžete na to odpovědět? První otázka. Sklady a zda by tyto celní sklady měly spadat pod směrnici, nevím, stoprocentně to nevím. Eh, u té směrnice MLD 5 to vede k určité interpretaci já bych řekl, že ano, že by tam měly spadat, protože jsou téměř na stejném právním základě v rámci celního kodexu jako takzvané svobodné zóny, spadají pod stejný postup. Komu by to mohlo vadit? Jsou zde obrovské sklady k dispozici pro lidi, kteří se stěhují nebo se rozdělují rodiny a tak dále. A tyto sklady mohou požádat o povolení například právě takového uskladnění zboží v tranzitu. Obvykle je tam jeden nějaký člověk, úředník, nic není nějakým způsobem kontrolováno. Samozřejmě, že to zboží musíte nahlásit celníkům. ale pro tu náležitou péči, pro due diligence, abyste opravdu splnili veškerá pravidla, povinnosti, to znamená obrovské úsilí na straně operátorů těchto skladů, to asi není pro ně úplně příjemné, ale na druhé straně, pokud nejsou regulovány, tak vlastně potom zjistíme, to vypadá podobně jako ve Švýcarsku, než se Švýcarsko stalo součástí VTO, tak měli mnoho takových tradičně svobodných přístavů. Poté, co se stali členem VTO, tak mě, mě, bylo povoleno, aby měli tyto celní sklady. Pravidla potom tam byla mnohem méně přísná než u svobodných přístavů. To znamená, že se zvýšil počet skladů a snížil počet přístavů v Ženevě, to sice je neustále atraktivní, tento mm, přístav svobodný, protože to je považováno za místo, kde si můžete uskladnit svůj obraz Picasa, nebo mm, v podstatě je to považováno za součást toho uměleckého obchodního trhu tam. No ale tímto způsobem bychom samozřejmě, kdybychom zredukovali to umění to znamená to obchodování s obrazy, tak by samozřejmě jsme mohli tím potlačit tento přístav nebo jeho fungování. Luxemburg, ten samozřejmě je regulován, striktní pravidla eh, celního charakteru MML tam platí. Samozřejmě, že se můžeme ptát, zda je tato směrnice účinná, ale ten systém tam prostě v Lucemburku je Ženevu jsme, kre, jsme teda kritizoval federální úřad Švýcarska. Museli provést analýzu due diligence, ale nemuseli identifikovat eh, ty skutečné konečné vlastníky. Čili svobodný mm, přístup Delaware, Monaku, Hongkongu, Ženevě, tam je opravdu obrovská konkurence i ohledně té úrovně utajení, kterou poskytujete jednotlivým aktérům. Michel Bouvier z Lucemburska je například největším akcionářem v Ženevě. Má i licenci pro své aktivity v Ženevě, je to obchodník s uměním v Singapuru, vlastní nějaké nemovitosti v Singapuru, Číně působí jako, pos, jako poradce, byl dokonce zapleten do různých skandálů. Lucemburské úřady tvrdí, že tomu tak není, ale já mám pocit, že ten skandál vedl i k tomu, že AML E, směrnice právě začala být uplatňována na e, svobodný přístav v Lucembursku. Čili je to takový biznis e, velkého utajení a jistě, že tyto přístavy mezi sebou soutěží, kdo poskytne vyšší úroveň utajení. Pokud jde o obchodování s uměním, ta další poznámka, to je zajímavé. Já jsem se o tom zmínil i v, v tom stručném odůvodnění že tam nešlo nějaký úplný uh, přehled dopadu na evropské trhy, ale samozřejmě, že to má dopad, protože galerie by měly vědět, kdo je vlastníkem daného umění a pokud je to nějaká společnost, která vlastně na další společnost nebo nějakým fondem svěřeneckým, tak by se měli ptát, eh, protože lidé se bohužel v tomto odvětví neradi ptají, je to jaksi propojeno s tímto biznesem a to znamená, že můžete velice jednoduše se přemístit mimo Evropu. I pokud by povinná organizace měla tyto informace o konečném, skutečném vlastníkovi, daňové úřady mají přístup pouze na základě žádosti Čili ano, možná, že tam může být nějaké podření, které by vedlo k tomu, že by si opravdu vyžádali takové informace, i když potom vlastně ty implikace pro skutečné vlastníky nejsou až tak velké. Oni mohou zůstat v tom utajení, pokud jim to umožňuje ten systém. Vy jste se rovněž ptala na tu budoucí legislativu. AMLD by, mělo být, by měla být sladěna i s celním kodexem. To je důležité. Chcete-li opravdu nějak ovlivnit ta rizika praní špinavých peněz v těchto přístavech, tak AML tam musí být aplikováno, ale zároveň celní kodex. Omezení například toho času, po dobu kterého může dané zboží či umělecký předmět zůstat v tranzitu. Právě eh, na základě tohoto celního kodexu umělecká díla. To je prostě aktivum, které chtějí investoři mít ve svých portfoliích. Takže by zde měla být lepší regulace celého trhu s uměním. investiční tituly k uměleckým dílům, regulace, která by to měla nějakým způsobem ošetřit, tak asi tak to bych odpověděl na vaši otázku. Peter Simons. Já bych měl dřív eh, ještě jeden, eh, jeden takový podnět. Vyplývá to z toho, eh, že eh, z těch eh, oznámených řečníků tady spousta nebyla, nebo to nejsou a spousta strana nikoho nejmenovala. Máme ještě 25 minut. A, a mm, já bych se zeptal, jestli ne, požádáme kolega to, Tomase Mana z toho příštího seznamu, jestli nemůže přijít dříve, abychom, abychom tuto situaci neprotahovali více než je to nezbytné. A, takže a, abychom mohli e, přejít e, k dalšímu bodu na pořadu jednání. S tím e, máme i spoustu jiných věcí. Za prvé, mnohokrát děkuji, je to super napínavé. Čím déle vám naslouchám, tím více otázek mě napadá. Když jednou eh, provážu, kdo eh, je ten koncový vlastník. Jednou máme tedy koncového vlastníka a čili i kdyby se najednou eh, drželi všichni AMLD, tak ta lucemburská situace, kde máme nějakého nájemce, který si tam uskladní věci a musí prokázat, kdo je konečný vlastník. Dobře, tak udělá to. Když tenhle vlastník to prodá dál, tak jak zajistím, aby ty informace eh, o tom, že je to prodáno dále, opravdu se dostali k eh, nájemci a tedy a potom i k, tém, eh, k FIU, k tomu úřadu. Ne, otváří to také prostor pro to, aby ten nájemce řekl, no to já jsem vůbec nevěděl tohleto. Jak se postarat o to, aby permanentně ten oprávněný ten vlastník eh, prostě byl sledován. Za druhé, jak v takovéto eh, eh, konstelaci toto můžeme tedy pojistit? To, o tom už se tady hovořilo. My tady máme i trestně právně Evropský nic nevidím, pokud je o správní právo také nic jaký nástroj máte eh, postupovat vůči členskému státu a, a eh, nebo oznámit eh, sankce, nebo prostě proti němu postupovat, protože A třetí otázka, která mě napadá, měl bych ještě spoustu dalších. Kdo prokáže, co se tam konkrétně skladuje? Podívejte se na auto. Pokud je tam, pokud tam nějaké, eh, nějakého veterána, tak je to docela jednoduché. Tak ten už má 100 eh, let nějaké číslo a všichni dokážou prokázat, co to je. Ale u umění už je to těžší, protože eh, umělecké nebo starožitnosti u těch je to prakticky nemožné. Jak můžu zabránit tomu, abych tam nevytvářel trezory, které ty věci Eh, brání před eh, vstupem eh, evropské policie které se nikdy nedostanou do něčeho takového. My, my, my, my jsme byli v, tak, v Lucembursku a vůbec se tam nebylo možné po, podívat. Podívat si nějakou řeckou sochu, která se jmenuje Afrodite a já ji přejmenuju na Zeus a, a řeknu, že to je můj Zeus a kdo to jako přeskoumá a a, a na, nahlásí to celnímu úřadu, kdo to tedy přeskoumá, jestli eh, to tam opravdu je. Tady eh, obecně eh, nikdo to tohle nevidí, vzhledem k těm různým možnostem, co se tam dá uložit. Takže bez ohledu na daňové úniky a praní špinavých peněz, tohle eh, je něco, co se tady eh, vlastně etablovalo, co je skvělý rezor, eh, rezor pro každého kriminálníka v Evropě. Ron, I, I must... Rone, já, jestli dovolíte, bych rovněž ráda položila otázku. A možná potom poprosím Pítra, aby mě nahradil za předsednickým stolem, protože už musím odejít. Já teda odpověď si nevyslechnu, ale určitě mi to kolegové sdělí pak. To, co jste řekl, s tím stoprocentně souhlasím. My jsme to viděli při návštěvě eh, právě takového svobodného přístavu v Luxemburgu mnoho z Evro- členů Evropského parlamentu a zároveň ta odpověď z ze strany úřadu den předtím eh, než vystoupil právě lucemburský premiér na naší plenárce. A já skutečně, ano, ta v podstatě vlastně tam jde o to, že je tam ta vysoká úroveň utajení. Ta utajenost je důležitá a nedostatečná kontrola, podle mého názoru. My samozřejmě můžeme připravovat nějakou legislativu, zajistit to, jak se interpretuje směrnice, praní proti špinavým penězům, aby to nějakým způsobem dávalo smysl, ale problém je právě v tom plnění a seriózní kontrola. Ta neexistuje, protože vlastně cílem těchto možností je sloužit kriminálníkům v oblasti podvodů daňových, praní špinavých peněz, neplacení daní a tak dále. To je samotnou podstatou celé této aktivity. Vy jste se zmínil pro, o propojení se světem umění, ovšem to není jediné odvětví. Víno například, auta se takto rovněž ukládají, diamanty, zlato, samozřejmě. A potom samozřejmě, že i akcie na doručitele a tak dále. Čili pokud to budete tolerovat takový systém, no tak vlastně na několik let si je někde uložíte ty akcie, tam už teda budou bezpečné, no a potom už nebudete, řekněme, premiérem, no tak si je vyzvednete a hotovo. Konvertujete. Nebo předsedové parlamentu, který, kteří mají podobné problémy s tímto typem akcí, jak víme. Vy jste se zmínil o švýcarském modelu, o Ženevě. Nemáte pocit, že komise i my bychom měli navštívit Ženevu a její svobodný přístav, provést tam šetření? Možná by to mohlo být dopad nejenom na členské státy EU, například Lucembursko, které mají takový svobodný přístav, nebo mm, tento typ skladů, Ženeva, Švýcarsko, má zvláštní odpovědnost v tomto ohledu, na kterou bychom měli poukázat. Mělo by to podléhat kontrole. Děkuji, děkuji za tyto dotazy. Ženeva má asi 1,2 milionů uměleckých předmětů právě k dispozici, což je asi 100 miliard v jejich franků. A to je na základě auditního úřadu federál, na federální úrovni. To jsou data, která máme k dispozici, když to porovnáme s Ženevou. Teda ne, chtěl jsem říct si porovnání s Lucemburgem. Tam musíte přesně vědět, co dovážíte, celníci opravdu chtějí vědět hodnotu, co je to za zboží a tak dále. Ve Švýcarsku mi lidé říkají cokoliv. Můžete prostě říct, je to obraz v hodnotě 100 tisíc eur a to jim stačí. To je ten rozdíl. My jsme to viděli u problematiky Panama Papers, kde lidé si právě zakládali takové offshoreové společnosti, kde byly nějaké určité výhody, srážkové daně a tak dále. Ovšem to není nelegální. Jakmile o tom informují daňové úřady, o svém profitu, zisku a tak dále, u, u svobodných přístavů je to to samé. Je to založeno na určité důvěře, pokud jde o skutečné vlastníky. Ne, ale všichni jsou součástí těchto svobodných přístavů z bezpečnostních důvodů. Je zde mnoho legitimních důvodů, proč chcete mít svůj obraz v Lucembursku, úžasné podnebí, je to bezpečné, mnoho služeb s tím spojených, dodatkových služeb. Umění to je obrovský biznis. Pricewaterhouse, UBS všechny tyto obrovské banky jsou součástí tohoto eh, obchodu a tohoto trhu. Je to obrovská součást jejich, port, jejich investičního portfolia. Sankce, pokud eh, nereportují, nepodávají informace. Pane Simon, daň, daňové úniky, to je právě to, čemu se AML věnuje, takže musí reportovat a nebudou-li reportovat a poskytovat informace, tak s tím jsou spojeny sankce, ale je to komplikované, protože ten biznis je tak různorodý, nefinanční um, subjekt, ty, už jsem o tom hovořil, svobodné přístavy, advokáti, právníci, dokonce i banky, které jsou povinné organizace, jsou tam systémová data, můžete je organizovat, je opravdu už i tam je obtížné detekovat nějakým způsobem po, poruši, porušení um, směrnice EML, například banka ING a podobně. Čili to, aby jsme donutili nefinanční orgány reportovat, to je ještě obtížnější. Pokud ten skutečný koncový ehm, majitel prodá takový obraz, tak eh, například eh, se prodá z jednoho eh, bezpečného přístavu do jiného a finanční transakce proběhne někde jinde v jiné části světa mezi dvěma offshoreovými společnostmi. V takovém případě zde je takový argument. Ano, v Lucembursku bychom mohli říct, že dobře, a tak ta banka prostě musí, potom je to na nich, musí o tom informovat, protože ta transakce fyzicky neproběhne, ano, sice ve svobodném přístavu proběhne, ale v podstatě ten kontrakt mohu podepsat kdekoliv na světě. Transakce rovněž mohou si zvolit, co je pro ně nejpříjemnější. Nemusí to být úplně nejtransparentnější zároveň. Takže teď bychom měli na seznamu pana Kouburna. Eh, on tady ale bohužel není. Hlásí se taky pan Niedermayer, který zde není. Pan van der Kederer, ten tady také není. Paní Ana Gomeš tady taky není. Takže zbylým eh, kolegům v místnosti tedy nabízím prostor. Opravdu mě mrzí, že mm, jmenovaní kolegové tady není, protože eh, hodně úsilí věnujeme těmhle iniciativám a Patří to k obrovsky diskutovaným tématům nejenom tedy na našem výboru, ale také eh, veřejně na veřejnosti. Tohle to jsou věci, které se týkají praní špinových peněz, panamských eh, dokumentů a tak dále. A teď mm, ty svobodné přístavy přitom navíc vyvolávají řadu otázek, eh, jak se to dá všechno vyřešit v Evropě a Určitě by stálo za to tu diskusi tedy mít, prohloubit i bavit se o tom i s veřejností. Teď bychom to měli nastartovat, ale jak vidím, dnes to asi nenastartujeme. Nicméně přeci jenom té příležitosti se snad chopíme v té zprávě, kterou potom předložíme. dobrá, ačkoliv jsme se měli dostat k dalšímu bodu až v 16 hodin 20 minut, tak já už nyní přejdu ke třetímu panelu, eh, který se bude zabývat krycími společnostmi. Těší mě, že mezi námi je eh, Ivana Kendall Crystal, která je politickou analytičkou a představí nám svou studii, kterou vypracovala společně s paní Tyrion. Thank you, Chair. And thank you for the opportunity um, um, to present our study here uh, on shell companies, the study that was to... Děkuji za uh, příležitost představit výsledky mé zprávy zde uh, na tomto zasedání. Mm, nejprve trošku k obsahu mé prezentace. Eh, co to znamená tyhle takzvané shell company, skrycí společnosti? Mm, tento termín se široce užívá, eh, začal se stále více používat, zejména v posledních několika letech a nevždy eh, všichni lidé, kteří ji používají, mají na mysli tež. Takže já se tedy pokusím vysvětlit, eh, co já vnímám pod tímto eh, eh, typem společnosti. Další věcí, které se chci věnovat, je nedostatek spolehlivých dat, které máme o těchto společnostech. Takže v, nepřítomnosti dat jsme hledali indikátory. Ehm, Zvolili jsme si tři indikátory a ty tedy odprezentujeme spolu se zjištěními na jejich základě. Kolegyně potom představí různá rizika, která se pojí s mm, krycími společnostmi a jaké to má dopady. Potom budeme hovořit o stávajících, ale také plánovaných politikách, které mají zmírnit ta rizika která se pojí s těmito krycími společnosti. O tom je tedy naše studie. Hm, stejně důležité je asi říci, o čem tato studie není. Není to eh, případová studie těchto společností. Nehovoří o svěřeneckých fondech, nadacích a dalších. Hovoříme tedy eh, pouze o těch společnostech, které jsou v EU. Takže ta terminologie. Shell Company, tedy krycí společnost, je termín, který se používá často, stejně tak jako jiné eh, názvy. Letterbox Company, eh, to znamená společnost na poštovní, schrá- poštovní schránky, Eh, anonymus, anonymní eh, krycí společnosti a další. Ale dalo by se tedy říci, že v různých kontextech se tyto společnosti dají definovat různě. Takže já teď tyto typy rozčlením. abychom mohli lépe popsat to, s čím se tedy setkáváme v různých kontextech. Takže máme ty anonymní společnosti, eh, potom ty společnosti na poštovní schránku. A s specifický, eh, společnosti, které mají specifický účel. Takže ty anonymní, to je základní důležité, protože eh, konečný, ehm, skutečný vlastník je skrytý, to znamená je anonymní, ať už je to nějakou strukturou eh, různých společností a to v různých jurisdikcích. Hm, tady vlastně kontext je daňové úniky, korupce, praní špinových peněz, teroristické financování. Tohle je tedy konkrétní typy. Všechny tyto typy se občas překrývají. Ale každý z těch typů si zaslouží mm, vlastní podtyp. Takže druhý typ jsou společnosti typu poštovní schránky. To je většinou tedy společnost zaregistrovaná v jednom členském státu, ale skutečná hospodářská aktivita této společnosti probíhá v jiném členském státu. Tady jde třeba o obcházení pracovních, eh, pracovního práva, eh, placení sociálních eh, příspěvků. Mm, tady samozřejmě důležité, důležitá legislativa, kterou v této oblasti máme, je směrnice o vysílání pracovníků. Třetí typ, třetí typ jsou tedy společnosti, které mají specifický účel, velmi často jsou nadnárodní. Mm, jde tady o klíčový prvek, tedy že je to skupinové financování, jsou to holdingové aktivity. Kontext je agresivní daňové plánování a eh, daňové úniky nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Ehm, když jsme tedy takto vybírali tyto tři společnosti, tak jsme měli na, na mysli už konkrétní eh, váš výbor TAX 3. Eh, Kdybychom eh, hovořili třeba na pracovním výboru, tak bychom se zaměřili na ty letterbox companies. Takže Není to nějaká absolutní klasifikace, je to spíš takový náš přístup k tomu, jak uchopit toto téma na základě zájmu eh, daného zadavatele, v tomto případě vašeho výboru. Údaje těch krycích společností nebo data o nich. Je jich opravdu málo a jsou nedostatečné. Zejména o těch prvních dvou typů. Situace je mnohem lepší pro ty společnosti s specifickým účelem, k nim máme dostatek informací i ze spolehlivých zdrojů. A vzhledem k tomu, že mám, nemáme dostatek všeobecných údajů, které by nám dali, eh, ob, udělali obrázek o všech typech krycích společností, eh, rozhodli jsme se, že využijeme eh, toho, že si definujeme indikátory. Za poslední několik let se, jsme zjistili, díky únikům informací, ale také díky jiným studium, ukázalo se, že jejich existence se tedy pojí s jinými charakteristikami, takže tam je korelace. Takže jsme vybrali ty nejlepší indikátory, které mi poukazují na to, nebo poskytují takový širší obrázek o krycích společnostech v EU. Takže to jsou eh, společnosti eh, vlastně nezahraničním kapitálem v dané členské zemi. Eh, poměr přímých zahraničních investic ehm, ku HDP českého státu a propast v ziskovosti mezi zahraničními a domácími společnostmi v členském státě. Takže indikátor 1. Počet eh, společností se zahraničním kapitálem v členské zemi se zahraničním vlastníkem Jenom musím opozornit na jednu důležitou věc, i když je to zřejmé, ale veškeré krycí společnosti jsou většinou zahraniční společnosti. Ne všechny společnosti se zahraničním vlastníkem jsou krycími společnostmi, takhle bychom to také vnímat, ale neměli. Nicméně podíl eh, těchto zahraničně vlastněných společností v členské zemi je e, určitým indikátorem. My ho tady máme jako tedy indikátor 1. Naše zjištění ukazují, že nejpopulárnější cílovou zemí je Spojené království. Potom máme Estonsko, Rumunsko a Francii kromě toho taky Slovensko. Tady odhadujeme tedy počet těch zahraničně vlastněných společností, ale nezapomínejme taky eh, na velikost dané země. Tady máme třeba Estonsko, která má 1,3 milionu obyvatel. A tady je asi stejný počet zahraničně vlastněných společností jako ve Francii. To je asi důležité, abychom měli na paměti. počet zahraničně vlastněných společností, takže Spojené království je nejpopulárnější a potom následuje Estonsko, Rumunsko, Slovensko a Francie. Studie, ze které jsme vycházeli, potom nehovoří o těch zbylých společnostech a v jakých zemích je nalezneme. Asi se to rozdělí mezi těch 23 zbylých zemí. Druhý indikátor jsou přímé zahraniční investice jako procento HDP. Neve, nebrali jsme si to tedy jako eh, v absolutních číslech, ale v poměru tedy k velikosti země. Zjištění jsou následující. Moc tady toho není vidět, první členskou zemi, kterou vidíte s velmi vysokými vertikálními přímkami, to je Lucembursku, kde máte jak přímé eh, zahraniční investice, které tečou dovnitř i ven. Eh, ve výši 67 HDP. Procento v jiných zemích se nám může zdát malé ve srovnání s Lucemburskem, ale když se na to podíváme blíže, tak vidíte, že to jsou násobky HDP těchto zemí, například Malta. Přímé zahraniční investice směřují do Malty, jsou asi 17krát maltské HDP a Přímé zahraniční investice, které směřují ven z Malty, jsou také sedmkrát vyšší než HDP. Pro Kypr je to 900 HDP, pro Nizozemsko 500 HDP, pro Irsko 300 HDP. Takže to jsou opravdu vysoké procenta ve srovnání s HDP dané země. Proč prezentujeme přímé zahraniční investice? My se zaměřujeme hlavně na ty společnosti se specifickým účelem. Hodně těch přímých zahraničních investicí eh, jsou v rukou těchto, eh, eh, těchto společností ve specifickým účelem. Nejdůležitější eh, tady je asi zdůraznit, že tyto společnosti jako kdyby neprezentovaly skutečné investice v zemi, reprezentují finanční toky v dané zemi. Takže to je tedy jakési směřování fondů z nerezidentů na jiné nerezidenty. Takže možná to vypadá jako investice, ale skutečná investice to často není. A na závěr vysoký podíl Eh, akcí v těchto společnostech jsou eh, v několika členských státech na Maltě, Lucembursku a v Nizozemsku. Abych zhrnula druhý indikátor, přímé zahraniční investice v porovnání s HDP země. A také podíl eh, společnosti se specifickým účelem na těchto zahraničních investicích. Vidíme, že některé země mají poměrně vysoké zahraniční investice a tady eh, cituji evropského, eh, evropský semestr 2018 který říká, že to jenom částečně lze vysvětlit skutečnými ekonomickými aktivitami v dané členské zemi. A navíc Malta, Lucembursko a Nizozemsko mají vysoký podíl eh, přímých zahraničních investic, eh, které tedy jsou v rukou těchto specifických eh, účelových společností. To byl druhý indikátor a teď máme před sebou třetí indikátor, ten poslední, a to je propast ziskovosti mezi zahraničními a domácími společnostmi v členských zemích. Tady vidíte, že některé země mají vyšší ziskovost v tom sektoru kontrolovaném eh, zahraničními firmami. Irsko, Lucembursko, Nizozemsko a Belgie. to tedy stačí, co se týče těch tří indikátorů. A nyní předám Elodie slovo o hledně rizik, které se pojí s těmito společnostmi a e, dopady, které mají. Takže ze své prezentace chci, aby, z mé prezentace chci, abyste si odnesli ty tři typy e, společností, jak jsem je popsala. Fakt, že máme nedostatek dat, e, zejména co se týče těch prvních dvou typů, a potom ty tři indikátory a zjištění, která se s nimi pojí. A na závěr chci říci, že žádný z těchto indikátorů poskytuje absolutní průkaznost, že existují tyto krycí společnosti v EU. Ale když si to vezmete společně, když to interpretujete v souladu s dalšími zdroji, tak naše indikátory poukazují na existenci krycích společností v EU. ale zase jejich přítomnost se liší v jednotlivých členských zemích. <laughs> Uh, tak má prezentace bude trošku rychlejší. Já vám eh, představím rizika, která eh, souvisejí s zneužíváním schránkových firm. Než bych eh, zdůraznila, eh, že eh, ty schránkové firmy mají legitimní důvody, někdy je to důležité pro usnadnění plánování dědictví a nebo usnadnění fúzí a akvizic, ale když jsou spojené s anonymitou, jsou zneužívány, a, a nebo s, e, směr, v souvislosti se směrnicí e, o vysílání pracovníků, tak je to nebezpečné. Za prvé anonymita. To je ten důvod, proč jsou schránkové firmy e, atraktivní v, společně s tím, co říkala moje kolegyně. může, mohou zajistit tedy tajemství a ochranu zdrojů firmy. Anonymní schránkové firmy jsou zneužívány eh, pro eh, různou, eh, různé typy trestné činnosti, včetně praní špinavých peněz, úplatkářství a korupce tedy. A o tomto typu hovořila už kolegyně Ivana hm, jako o anonymních schránkových firmám. Za druhé, Schránkové firmy jsou zneužívány k obcházení mezinárodních dohod o investicích nebo zdanění. K tomu dochází, kdy eh, nějaký eh, eh, subjekt dá schránkou firmu do třetí země, aby využil danou, tedy její daňové zákonodárství, které by mu jinak nebylo k dispozici. Takže to umožňuje podnikům nepřímo dělat to, co nemůžou dělat přímo čili eh, zneužívání smluvních ujednání a souvisí s třetím typem eh, firm eh, s těmi zvláštními subjekty, se, se, subjekty se zvláštním účelem. Tato, toto využití z chránkových firm umožňuje odsouvání zisku a transferové ceny. Za třetí, schránkové firmy jsou také vytvářeny k tomu, aby se eh, deklarovala práce a nemusela se, nemuseli se za, nich, eh, za ní odvádět eh, sociální příspěvky. Je to obyčejně schránkové firmy, jsou v zemích s nízkými mm, sociálními odvody a vysílají se o tom pracovníci do zemí s jinými, s vyššími sociálními odvody že to jsou ty typické schránkové firmy, ten první typ, jak jsem, jak kolegyně říkala. Takovéto zneužití schránkových firm má samozřejmě dopad na EU. Znamená to zásadní riziko plání špinavých peněz, vyhýbání se daním, daňových, daňových úniků, korupce a zneužívání sociálních práv. Na základě eh, toho eh, stavajícího výzkumu <laughs> jsme zjistili, že to má negativní dopad na ekonomiku a na společnost, eh, včetně tedy negativního dopadu na HDP, mm, rozvoje trestné činnosti, snížené důvěry v instituce, na růstu nerovnosti a zmenšené ochrany pracujících k omezení eh, rizika a ženské státy eh, přijímají různé postupy. V Lotyšsku například eh, byly už skránkové firmy zakázány. To přesně udělali na začátku roku. Zakázali spolupráci dokonce se schránkovými firmami. Bankovní zprostředkovatele a investiční mm, firmy mm, teď nesmohou, nesmí ze zákona mít obchodní vztahy se schránkovými firmami když eh, členové tohoto výboru odcestovali do Lotyšska začátkem tohoto roku, eh, náměstek generálního guvernéra a centrální lotyšské banky řekl, že vyčištění bankovního systému od cizích schránek mělo dopad eh, pouhých půl procenta HDP, ale abychom si to dokázali ocenit, ten dopad toho opatření, tak eh, budeme muset ještě eh, počkat několik dalších měsíců. EU ale eh, nepřijala takovýto drastický přístup. Místo toho se dohodla na široké škále politik. Jejich cílem je vyřešit všechna ta rizika, která dříve byla zmíněna. Ale za prvé, přijal eh, směrnice o protipraní špinavých peněz. To nebudu popisovat, eh, neboť už se tady o tom eh, hovořilo. Ale pokud je o schránkové firmy, tak tam všechny právní subjekty registrovaly své konečné vlastníky. To znamená, že i schránkové firmy. To znamená, že informace o jednotlivcích i o kontrolujících subjektech budou nakonec k dispozici to by eh, mělo eh, tedy omezit chuť na eh, v anonymní skránkové společnosti v EU. Za druhé, Evropská unie navrhla celou řadu opatření, aby zabránila zneužívání směrnic. K tomu patří směrnice o v, v matkách a dcerách eh, směrnice eh, proti vyhýbání se eh, daním daním v, o hybridních nesouladech a, a další. Také se pracuje na třech návrzích, které pokud budou přijaty, nebo až budou přijaty, by mohly omezit to riziko související s zvláštními subjekty a se schránkovými firmami. Jedná se o CBCR, veřejné podávání výkazů po jednotlivých zemích a potom společný základ z daně pro právnické osoby a společný konsolidovaný základ této daně CCCTB. Zde by se mělo vytvořit tedy měla vytvořit vazba mezi subjektem a místem, kde zisk opravdu byl vytvořen. Dále směrnice o vymáhání a revize směrnice o vysílání pracovníků, to by také mohlo mít dopad na omezení e, využívání schránkových firm k obcházení práv pracujících. Abych to schrnula závěrem, eh, tak bych ráda eh, zdůraznila, že většina z těch eh, usnadňujících opatření přijatých EU e jsou nedávného data a ještě se musí ukázat, jaký mají dopad. Dále se ještě vyjednává o několika dalších vyjednávat, tedy návrzích, jak tady teď hovoříme, proto je, se ještě příliš, je ještě příliš brzo abychom posuzovali, jak tyhle eh, věci eh, fungují sami a navzájem. Takže eh, vzhledem k vazbě na příslušné legislativní akty a spolu se s konkrétními ustanoveními na, o, o zlatých vízech a, a svobodných přístavech by Evropský parlament mohl třeba požádat Evropskou komisi, aby udělala takzvaný fitness check aby se globálně eh, zjistilo, eh, jak eh, funguje ta přijatá legislativa v praxi. Děkuji vám. Jo, mikrofon. Děkuji vám za tu prezentaci a za práci, kterou jste pro nás udělali. První a možná, že poslední na seznamu řečníků bude Tomas Mann. Děkuji mnohokrát. Já budu hovořit rodným jazykem, eh, eh, kterou i úřadující předseda velice dobře. Eh, já jsem, <laughs> já jsem taky tak pořád mluvil. Minulý týden jsme na Taxe 3 měli velice zajímavé setkání s předsedou skupiny pro etický kodex Mm, hovořili jsme o tom eh, zkrácení eh, toho černého seznamu eh, daňových oás. Jenom proto, že se do přislíbila spolupráce s EU, tak zmizelo 9 ze 17 zemí z tohoto seznamu. To je opravdu znepokojivé, nenechá nás to spát vůbec není vidět, jestli ta eh, opatření jsou eh, v nějak účinná a, a jsou to daňové seznamy, které eh, mají charakter vyhýbání se daním. Proto jsem rád, že jste tady ukázal na tu, na tu vinu, ta chuť po anonymitě. A potom také dokonce ta směrnice o vysílání pracovníků u které já jsem hrál velmi důležitou eh, roli eh, na výboru pro zaměstnanost. Prostě opravdu se musíme snažit, abychom eh, nikde tedy nepomáhali tomu praní špinavých peněz. Takže v textu 1, v tom tax 1 a tax 2 a na pana jsme pracovali na, tom, na, na té možnosti, aby se platily daně, kde se může konkrétně zaměstnávat a ne, a kde se může vytvářet zisk a ne a eh, ve schránkách. Pokud a, eh, a, eh, tedy a, si můžete zvolit sídlo firmu na, podle, podle Ehm, tamních daní, tak to je eh, čistý egoismus. Čili eh, jak můžeme zasáhnout? Na to se nás lidé pořád ptají. Členské státy eh, zodpovídají za vlastní daně, ale ne mají tu společnou pravomoc, kterou bychom chtěli mít. Také skupina pro daňovou spravedlnost připomněla ve svém dokumentu potřebu jednat. Jsou tady čtyři členské státy EU, které i Eh, skrývají eh, informace ve věcích daní a, a eh, zdanění. Co můžeme udělat s tím, aby se to dlouhodobě tomu učinila přítrž a podle, s jakými mechanismy doporučujete. Jenom říci, že jsou firmy, proti kterým chceme zasáhnout, ale nemáme žádné právní možnosti, tak to je málo. No, my už jsme jako Evropský parlament něco udělali pokusy o mm, úniky existují pořád, ale mm, já si myslím, že tady není nic nesnesitelného. E, to co, e, to, co my jsme už jako poslanci e, udělali, my jsme použili kompetence a když si občané přečtou ty zprávy naše podrobně, tak uvidí, co už jsme všechno udělali ale eh, pořád máme eh, tady zvázané ruce, protože členské státy neustále eh, říkají, daně zůstávají v našich rukou. Možná, že bychom měli šanci napříč mm, stranami opravdu z tohoto udělat téma a hovořit tady o spravedlnosti. A děkuji vám mnohokrát za tuto studii. Koho se se konkrétně ptal? tak obou eh, řečníků prosím. No dobrá. Děkuji vám za připomínky. Ta situace, eh, tak jak eh, to vnímáme, je, že Evropská unie je tak trochu okobouře. Prostě schválilo se to tolik té legislativy v posledních letech, která vstoupila nedávno v platnost nebo bude teprve vstupovat v platnost nedlouho, že eh, je tak trošku eh, těžké eh, řešit efektivitu a účinnost této legislativy vzhledem k tomu, jak je navzájem provázaná, jak už říkala poslední řečnice. Je tedy třeba nějakým způsobem toto vyhodnotit o několik let později uvidíme, jak eh, vlastně ta eh, implementace poběží a jestli to bude skutečná implementace eh, no, v poběží nebo ne. Takže implementace bude klíčová. A jenom abyste viděli příklad té legislativy. Eh, která se velice snadno obchází, tak jak eh, bylo ukázáno v knize z roku 2015, je ta směrnice o úsporách. Ti, eh, ty účty, které patří evropským občanům ve Švýcarsku, nebo tehdy jim patřily, v době vstupu směrnice o úsporách, předtím ještě než byla dohodnuta, tak najednou velká část těch účtů už přestala být uh, eh, účty eh, eh, fyzických, občan, fyzických osob, ale stala se firemními účty. Takže tohle také je ukáženo v té, uh, ukázáno v té knize, kterou jsme citovali v naší studii. Ukazuje jasnou korelaci mezi počtem uh, uh, to, jak klesal a stoupal. Ale samozřejmě mm, my nemůžeme odhadovat další mezery, ale... Uh, Mm, takové komplexní vyhodnocení několika vzájemně propázaných kousků legislativy eh, bude opravdu nezbytné za několik let. Ještě nějakou další otázku? No já se ještě zeptám na jednu věc. Poslanci, kteří chtějí eh, výsledky, eh, se vždycky pořád ptají, čeho jsme dosáhli pro ty to opravdu nestačí. To znamená, eh, jaké, mm, co, co byste doporučili vy, abychom členským státům dali eh, najevo, že je tady třeba a, eh, změnit kompetence v, v členských států. Jaký tlak můžeme my vytvářet, abychom nemuseli čekat, než Rada milostivě nám ty pravomoci předá? Co byste doporučili vy? Entschuldigung, wenn ich jetzt, <laughs> wenn ich jetzt hier antworte. Tak, äh, ale äh, to je přece náš problém, äh, se kterým se potékáme léta. Na evropské úrovni tady není žádná legislativní kompetence a nic jiného než politický tlak. Nemůžeme dělat nic jiného. Já myslím si, že kolegyně tady z vědecké služby parlamentu Eh, jsou ještě méně specializovaně ohledně eh, eh, politického tlaku než lidé, kteří to dělají jako své povolání. Ale pokud tady vidíte nějaký o, ně, ně, někde jako obsahové, obsahovou oporu na základě stávající legislativy, kde bychom mohli tlačit, tak myslím, že by to bylo ideální. Ale e, změna a smluv a politický tlak, myslím si, že to leží spíš na nás. I can be just very quick. Uh, with the legislation that has been a, a... Já to mohu říci rychle. Jsem k přijaté legislativě a samozřejmě bude třeba to vyhodnotit. Aniž bych eh, eh, chtěla eh, naznačila přílišný optimismus, tak zdá se, že teď je legislativa k zastavení zneužívání těch anonymních skránkových firm. Pokud je o ten druhý typ to, co jsme viděli na základě revize literatury, tak tam vidíme, že je to otázka hmm, vymáhání, ale možná, že tam by ty závěry výboru pro zaměstnanost byly relevantnější. Pokud je o ty třetí věci, o ty zvláštní účelové firmy a ty prostředky, které jimi protékají na věci, které často souvisejí s, s přízněným daňovým režimem nějaké konkrétní země, Pro, proto vlastně existují eh, vlastně tyhle výbory, tak, tak zdva tento výbor. Takže eh, tady my opravdu nemůžeme přijít s konkrétními doporučeními, protože eh, je celá řada těch stávajících legislativních návrhů na úrovni EU, na úrovni OECD, které by kolektivně mohly řešit tento problém. Doufám, že tím jsem vás uspokojila. Vielen um, Dank hierfür. Als nächstes für die EPP. Dobrá, takže teď eh, za EPP eh, jsem tady já a eh, mám otázku, která se týká Lotyšska, o které jste hovořila. Vy jste jasně ukázal, jaké indikátory existují k tomu, aby s, abychom mohli na ně poukázali. Když je Lotyšsko Eh, zakazuje, tak oni přeci si museli eh, stavit nějakou definici. Stanovit. Že pokud děláte tohle nebo neděláte tohle, tak jste schránková firma a tím mm, pádem se zakázání. Eh, podle jakých kritérií oni to zakázali. A lze z těchto kritérií odvodit mm, něco, jak bychom mohli postupovat z hlediska celé evropské legislativy. Well, technically they... Technicky řečeno, nezakázali tyto schránkové společnosti. Oni v podstatě zakázali obchodní vztahy s takovými společnostmi. Ale i na to potřebují definici. Jak je definovali? The definition that uh, they used is on... Definice, kterou použili v rámci těch 33 eh, různých studií, když se na ně podíváme, Hovoří se tam následující. Taková společnost nemá žádné propojení s osobou, která má nějakou nelegální aktivitu, nebo pokud to má, ne, pokud to má malou ekonomickou hodnotu nebo žádnou ekonomickou hodnotu a pokud orgány nemají k dispozici žádné informace, které by potvrzovaly opak regulace a legislativa dané země, kde je tato osoba registrována, nemá povinnost přepravovat a předkládat finanční výkazy a těchto aktivit supervizorním orgánům supervize, včetně výročních zpráv a tato právnická osoba nemá žádné místo konkrétní pro výkon hospodářských aktivit v dané zemi, kde je relevantní právnická osoba registrována. Takže eh, tohle jsou eh, eh, alternativní nebo kumulativní požadavky. One or. It's or. or. Nebo. Takže alternativní. Mhm. Ist aus Ihrer Sicht z vašeho pohledu to, co se pokusili v Lotyšsku udělat, je to platné, můžete říci, že tam opravdu eh, poklesly přímé investice, že tam eh, poklesl ten počet eh, k firm klesl. Dá se to nějak prokázat? Takže v dubnu letošního roku byla tato legislativa přijata, takže my zatím nemáme dostatečný feedback, abychom vám taková data poskytli, ale bylo by jistě zajímavé podívat se na všechny ty indikátory, prezentované, protože většina dat těchto indikátorů pochází z roku 2015. Bylo by zajímavé příští rok se podívat na stejná data, budou-li k dispozici a jaký to mělo dopad na Lotyšsko. Poslední otázka ve svém, v mém slotu eh, se týká eh, vlastníků skránkových firm. Oni eh, často to nechávají na poskytovatelích finančních služeb, kteří jmenují dominální ředitel eh, a zase je to organizují. Eh. Bez ohledu na lotyšskou úpravu Eh, která zakazuje eh, obchody s skránkovými firmami. Našli jste vy nějak, jak eh, ti, kteří poukaz, po, pomáhají s těmi skránkovými firmami, z finanční služby, jak je regulovat lépe a tak bojovat s těmito podvody v Evropské unii? Also es müssen ja nicht mal nur Finanzdienst, ähm, to nemusí být jenom eh, poskytovatele finančních služeb, můžou to být eh, advokátní kanceláře, velké poradenské firmy, banky, eh, které jsme tady také viděli v posledních letech na našich zasedáních. Máte prostě představu o tom, jak tihle partneři, kteří je podporují, ať už jsou to advokáti nebo velké firmy poradenské nebo z oblasti bank a finančních služeb, jak proti ním? To je vlastně cílem evropské legislativy, která už platí nebo bude platit. Ano, to znamená skutečně se zaměřit na ty prostředníky. No ale já se ptám na to, my víme, co přijde, ale eh, zjistili jste tady někde něco, eh, že musíme jít ještě nad rámec toho stávajícího, musíme jít dál? Někde, kde říkáte, Tohle jsme opravdu zjistili a my jako parlament bychom tady měli tlačit. V naší zprávě jsme se zaměřili na tři typy těchto PO Box společností, o kterých jsem se zmínila. Tyto byly analyzovány. Většina obav eh, je pokrytá stávající legislativou nebo legislativou, která zatím ještě nebyla schválena, ale už je někde na stole na radě. Budeme potřebovat eh, hodnocení toho, co již bylo schváleno, co platí, abychom vůbec zjistili, zda to má dopad na rozsah a počet těchto společností, které fungují v EU. My jsme se zaměřili pouze na tyto eh, typy společnosti typu poštovních schránek v Evropě. Děkujeme a nyní má slovo Ramon. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych nejprve se rád omluvil, protože jsem dorazil pozdě na dnešní slyšení, ale byl jsem na jiné schůzi. Proto bych rád požádal o následující věc. Když hovoříme o této studii o schránkových společnostech, zmínili jste se o Gibraltaru, protože v současné době vyjednáváme takový protokol v rámci Brexitu a jednou z klíčových záležitostí dohody mezi Španělskem a Velkou Británií ohledně Gibraltaru bude takové memorandum porozumění, jež umožní uši propojení a vztahy, alespoň v to věříme, uši spolupráci v oblasti daní například a jedna z takových nejzvláštnějších věcí, i když hovoříme pouze o 25 tisících obyvatelích, před eh, krátkým časem tam bylo dokonce 23 tisíc společností, které odpovídaly těm třem prvkům společnosti, o kterých jste se zmínili. Málo zaměstnanců, možná žádné, mála produkce, možná nulová produkce téměř neexistující fyzická přítomnost na území Gibraltaru. Proto bych se rád zeptal, zda jste ve své studii zkoumali i tyto specifické fyzické oblasti, ani nevím, jak tomu můžeme říct, tyto zóny v Evropské unii, například Gibraltar. Ne. Odpovědní ne. Krátká odpovědní ne. A nyní další. My jsme se v podstatě zabývali. Já nevím, zda můžeme tomu tak říkat, to znamená to, co se týká EU, to znamená pouze EU, bez jakýchkoliv zámořských teritorií, území a tak dále. Ovšem, byla jste studie v loňském roce, kde jsme citovali i tyto informace. Naši kolegové z EPRS oddělení se konkrétně zabývali těmito teritorií, někde v těch poznámkách pod čarou, kdy jsme hovořili o geografické působnosti této studie, že jsme tam nevzali v potaz ehm, tato teritoria, ovšem ta, ty tři indikátory, o kterých jste se zmínil, pokud je můžeme aplikovat na mnoho takových eh, zámořských teritorií, tak bychom zjistili, že i tam opravdu dosáhneme vysoké hodnoty. Mnoho z těchto teritorií má takové společnosti, pokud je zahraniční přímé investice, zahraničně vlastněné společnosti, zahraniční sektor, který je profitabilnější, než eh, domácí, čili jsou tam právě taková, takové společné prvky i mezi těmito čistě evropskými teritorii a zámořskými. Děkuji. Zeptám se přítomných kolegů. Máte ještě nějaké doplnící otázky, Tomas, Ramon? Není tomu tak. Takže poděkuji eh, našim hostům, kteří mezi nás eh, přišli. Ehm, děkuji mnohokrát za to, že jste vypracovali tyto studie, které byly obrovsky zajímavé. Omlouvám se, že počet přítomných byl tak nízký. Paralelně probíhá ještě několik dalších schůzí. Děkuji tedy eh, také všem, kteří to sledovali přes internet, protože tato celá schůze byla vysílána přes internet. Eh, jenom upozorňuji, že máme skvělou aplikaci IPRS, e v Evropském parlamentu. To si můžete tedy stáhnout normálně v App Store a tam najdete už přímo všechny ty studie, ehm, celý ten text, to je úplně fantastické, transparentní už to ani nejde. Mm, všechny studie, které jsou vypracovány pro eh, evropské poslance, jsou takto k dispozici pro všechny evropské občany. Já si myslím, že to je fantastické využij, využijte toho, pokud vás to zajímá. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji, přeji všem krásný zbytek odpoledne a všechno, co jsme se dnes dozvěděli, použijeme v té zprávě. Děkuji.